Liebe Milé kolegyně, milí kolegové, já vás vítám zpět. Je krásné, že zde opět se. Srdečně vás vítám na naší první schůzi po letní přestávce. A dobrá zpráva je, spočívá v tom, že všichni vypadáte lépe než před letní přestávkou a doufám, že budete věrni našemu výboru a že budete se intenzivně podívat na práci našeho výboru. Doufám, že jste si všichni odpočinuli a doufám, že jste si pročetli ten černý dokument během léta. To v rámci rozpočtové kontroly není zakázáno. Já doufám, že můžeme tedy začít. A připomínám, že e, zasedáme dnes a ve čtvrtek. Bod pořadu jednání číslo jedna je přijetí pořadu jednání. Nikdo nepředložil nějaké přání e, v tom smyslu, že bych chtěl pořad jednání změnit. Takže tady máme ten původní bod, který se týká stanovisko Euryustu. Ten jsme přesunuli do Strasburgu, neboť minulý týden nebylo možné e, svolat úzku stínových zpravodajů, neboť e, někteří kolegové zde ještě nebyli. V rámci bodu dvě e, eh, poukazují na Kont News a říkám, jaké máme eh, jazyky k dispozici. Je to stejně, jako je to sděleno v Cont News. A připomínám, že je tato zkuze jako vždy webstreamována. Prosím, připravte si své hlasovací karty, nebo budeme také hlasovat. Ještě eh, několik změn, které se týkají personálu a pracovníků sekretariátu. Za pana eh, Maura de Oliveru, tady máme Cecila Boko a za Felity Sipos, tady máme paní Marcie Bergbaje velice srdečně vás vítám těšíme se na spolupráci. Kolegyně Alessa Sanders eh, poprosila o slovo, takže prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, máme takový malý problém. Řekla jste, a to je správné, že máme ještě další schůzi tento týden a to ve čtvrtek. Tam jde ovšem o to, že eh, ta pondělí zkůze původně vypadala jinak a říkalo se, že ve čtvrtek budeme zasedat odpoledne, A nyní vidím, že je to dopoledne a stále ještě nemáme pořad jednání na čtvrteční schůzi. A proto jsme to také s kolegy dnes nemohli probrat na pracovní skupině. A proto bych ráda věděla, či vás poprosila, o jednu věc. Ano, samozřejmě my se vracíme teprve z dovolených. Je jasné, že, to, že naše práce se tak pomalu rozbíhá teprve, ale bylo by vhodné, abychom měli eh, pořady jednání alespoň na ten aktuální týden, trochu předen, abychom si vše mohli prohovořit předem s kolegy, neboť v opačném případě eh, zasedání pracovní skupiny vůbec k ničemu není a pak čelíme nepříjemným překvapením a předsedkyně, je mi to líto, je to pravda, je mi líto, že ještě nemáme pořád jednání. Já jsem měla pocit, že již minulý týden eh, jsem ho dala k dispozici, ale právě jsem se dozvěděla, že skutečně ještě k dispozici není a mohu vám říct, co tam ovšem bude. Bude tam absolutorium Evropské rady a rady, dále představení druhé zprávy, pak zvlád Zpráva zvláštní iniciativy kolegy Vogena o záruky pro mládež a dále mise kontu Europol, to je rovněž další bod na pořadu jednání čtvrtka. Nic tam není, co by se týkalo hlasování. Hlasovat se bude dnes, ne ve čtvrtek. Eh, omlouvám se, mi to líto, již se to nebude opakovat. My se vždy snažíme pracovat předem, abyste měli k dispozici pořád jednání včas. A já tady děkuji za tuto připomínku. Tím jsme dospěli k bodu čtyři. To je hlasování o stanovisku kolega Fenegana, které se týká tématu joint undertaking. Přeje si vystoupit pan Flanagan, kolega, zpravodaj, prosím. Ne, děkuji, můžete pokračovat. Dobrá, děkuji, takže v tomto případě bych eh,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 Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pětka pro. Proti zdrželi se přijato. Šestka pro. Proti zdrželi se přijato. Tím tedy dospíváme k elektronickému hlasování o celém stanovisku jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování bylo to přijato, 17 hlasů pro, 4 proti. Blahopřeji kolegovi Flanaganovi. A nyní další bod na pořadu jednání, což je stanovisko kolegy De Jonga. Je to pro právní výbor a týká se to ochrany oznamovatelů. Přeji si, by pan zpravodaj něco říci ne, takže se dostáváme hned k hlasování. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Eh, paní předsedkyně, Pozměňovací návrh 26 pana Ivana, ten stahujeme. To byl eh, ústní návrh a eh, je také uveden na seznamu. Dobrá, 26, beru to na vědomí. 26 byla stažena. Kompromis číslo 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, pro? Proti, zdrželi se. Ověříme. Ověřujeme kompromis 2. Zahajuji hlasování. Tedy omlouvám se, první část. Hlasujeme o první části tohoto kompromisu. Končím hlasování. A bylo to přijato. Druhá část. Přijato. Děkuji.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 proti. Ehm, ověříme osmnáctku. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se. Mohli bychom to také ověřit? 19. Končím hlasování. Přijato o jeden hlas 20. 20 s ústním návrhem, proti kterému nikdo nic nenamítl. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Můžeme to ověřit. 20. Končím hlasování. Přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, Tedy ještě návrh 22, budeme ho ověřovat. Končím hlasování. Přijato. Děkuji za ověření. Kompromis 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 24 pro. Proti, zdrželi se. Přijato. 25 pro proti, zdrželi se, přijato, 26, to bylo staženo, nyní 27 s ústním návrhem, proti kterému nikdo nic nenamítá, kdo je pro, proti, zdrželi se. Můžeme to ověřit, tu 26 s tím ústním návrhem? Končím hlasování, bylo to přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Tím jsme u celého stanoviska, zahajují hlasování jmenovitě. Končím hlasování. 19 hlasů pro, 3 se zdrželi, nikdo nehlasoval proti. Tedy blaho přejeme eh, srdečně kolegovi De Jongovi a tím jsme u bodu číslo 6 našeho pořadu jednání, což je stanovisko kolegy Celera, které se týká rozpočtu na rok 2018, rozpočtu Evropské unie, tedy komise. Přeji si, pan zpravodaj, něco podotknout? Já bych chtěl pouze poděkovat sekretariátu a také mým zaměstnancům, pracovníkům a stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci, i když se konala v době, kdy parlament nezasedá. Děkuji. Předsedkyně, ano, máme tady 32 pozměňovacích návrhů, čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato pětka pro, proti, zdrželi se. Mohli bychom to ověřit? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Šestka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Sedmička pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Osmička v dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Devítka odpadá. Desítka pro proti, zdrželi se přijato, jedenáctka pro, proti, zdrželi se přijato, dvanáctka pro, proti, zdrželi se přijato, třináctka pro, proti, zdrželi se přijato, čtrnáctka pro, proti, zdrželi se přijato. Sedmnáct ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se zamknuto, druhá část pro, proti, Přijato. šestnáctka odpadá, patnáctka odpadá, devatenáct pro, proti, zdrželi se, přijato. osmnáct odpadá, dvacítka pro, proti, zdrželi se, přijato. dvacet jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. dvacet dva pro, proti, zdrželi se, přijato. dvacet tři ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamknuto. 24 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to ověřit? 24. Ověřujeme. Končím hlasování. Bylo to zamknuto jedním hlasem. 25 pro, proti, Mohli bychom to také ověřit 25 25 ověřujeme. 25. Dvacet trojka byla ve dvou 24. dvacet čtyřka. Ne, říká paní předsedkyně. Hm? Genau. Moment, wir klären, wir klären jetzt gerade vyjasníme si tedy, kde jsme. Já, jsme u, já jsem u 25. Kolegové už jsou u 23. Also, um, in my vote... V mém hlasovacím seznamu tady máme 23, která je ve dvou částech.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 tedy, omlouvám se, 24. první část byla zamítnuta, nyní tedy druhá část, 24. pro, proti, zdrželi se. Můžeme to ověřit druhou část 20, 24. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se přijato 26 pro, proti, zdrželi se přijato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 Zdrželi se. Mohli bychom to ověřit. 32. Mám pocit, že to bylo přijato. Ověříme tedy 32. Končím hlasování. Bylo to přijato. A nyní jednička ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, bylo to přijato. A tím jsme o stanovisku eh, jako celku, celkové podobě elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tímto bylo stanovisko přijato, blahobyli zpravodajovi 19 hlasů pro, dva členové se zdrželi, jeden hlas proti. Děkuji a tím jsme u bodu číslo 7. To je naše zjišťovací mise do Hunamu od 18. do 20. září. O programu jsme již hovořili také na frakcích, na koordinátorech a ve 12 hodin začínáme, tedy ve 13 hodin opravuje se paní předsedkyně, je to návštěva Evropského technologického institutu. Pak opětovně, jakože v roce 2011, eh, se budeme eh, starat o metro, podíváme se na to metro a dále navštívíme hudební akademii, eh, tak abychom se, tam se budeme zabývat kulturními fondy. A pak máme schůzku s občanskou společností, také mimo jiné s Transparency International eh, Ska Monitor, také městskou společností, maďarské obchodní organizace a také s maďarskou organizací žen. Druhý den začínáme v 7 hodin 45 minut a budeme se zabývat železničním projektem nedaleko Budapešti a pak se budeme dívat na evropskou podporu malých a středních podniků dále podpora turismu, cestovního ruchu a večer se budeme opětovně zabývat kulturou. Další den, to je poslední den naší mise, se budeme zabývat udržitelným rozvojem měst a pak máme schůzku eh, s Národním státním zástupcem a setkáme se s kolegy z Maďarského parlamentu z výboru pro evropské záležitosti. Budeme mít krátkou tiskovou konferenci a další den se ještě setkáme s maďarskou vládou. Tedy stejný ten, budeme mít 90 minut se státním tajemníkem pro Evropu, ty evropské investice, a pak ještě budeme mít schůzku s maďarským účetním dvorem. Je to tedy takový program, který děláme opakovaně. Snažili jsme se v programu zohlednit veškeré frakce a rovněž jsme se snažili zohlednit přání a podněty maďarské vlády. Neskrývám vám, že ještě dnes jsem dostala dopis ve 12.37, to byla stížnost maďarské vlády, to byl tedy ten dopis, a to proto, že jsme údajně program příliš eh, zaměřili na přání maďarské opozice. Já jsem se pochop, snažila jim vysvětlit, jakým způsobem náš program vždy sestavujeme. Dnes bych pouze vám tady přečetla ještě jednu větu, kde my... Outrageous. Ach kom, da ist nicht bitte, ja, den, den, einen Satz, einen Satz, den Herrn. I will read this. Já to přečtu v velštině. To si přete? Ehm, považuji za mm, zvláště nešťastné a také kategoricky odmítám, že eh, z tisíců financ, investic Eh, jste se rozhodli eh, přeskoumat eh, projekt, který se týkal maďarského premiéra, který byl ehm, znárodňován v velice negativním světle ze strany opozičních stran v Maďarsku současně. Tam nejsou žádné projekty v vesnicích, kterými mm, předsedají eh, starostové z opozičních stran. Dobrá zpráva je to, že vlastně nikdo nevěděl, kde kdo vládne, v jaké obci kdo tedy při je starostou a kdo ne. My naše programy eh, sestavujeme stejně tak jako vždy, v, v obdobných případech společně s komisí se snažíme se dívat na ty problematické projekty, ale ne pouze na ty ukazují tedy pouze, že my jsme nevolili náš program podle nějakých politických kritérií, ne. Já musím říct, že ani se nevyznám až tak dobře v maďarské vnitřní politice, takže bych ani nebyla schopna to zohlednit a e, sekretariát také ne. Proto se domnívám, že naše mise by měla proběhnout tak, že si budeme trvat na tom, že budeme postupovat tak jako vždy a není možné, aby vláda eh, za nás vybírala, co budeme navštěvovat a co ne. Připomínám, že musíme předpokládat, eh, že, nebo že předpokládáme, že maďarská vláda s námi bude spolupracovat a bude nás podporovat během naší návštěvy. Alespoň je to to, co bych já si přála. Není vůbec eh, žádným způsobem naplánováno, či vůbec nehodláme přivévat eh, olej do stávajících ohňů. Ještě připomínám, že se setkám také s vyslancem Eh, Maďarska při Evropské unii. Tam to znovu takto vysvětlím. Jde mi skutečně o to, aby maďarská vláda pochopila, že chceme postupovat v duchu spolupráce, že nemáme vůbec žádné politické plány, které bychom chtěli prosazovat naší cestou. Ne, my se nevměšujeme do vnitřní politiky. To není způsob našeho chování. Eh, informovali jsme o těchto dopisech eh, předsedu parlamentu a také komisi a byla bych ráda, kdyby Evropská komise se mohla vyjádřit k těm projektům. A proto bych tady ráda přivítala pana Hartunga z EJAKu a z pana, pana Šráka z generální ředitelství Regio, kteří tady budou hovořit nyní o Maďarsku. A ptám se, komu z vás mám dát slovo jako prvnímu, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Budu pokračovat anglicky. Co se týče eh, programu jednání, tak komise vítá, že tento výbor navštíví IT na místě po řadě diskusí, kterou jsme vedli v tomto výboru. Také chci říci, že teď se ta situace výrazně zlepšila, že jsme uprostřed střednědobého hodnocení. Ozve se ředitel EIT eh, na toto téma a také co se týče budoucích perspektiv. To je velmi důležité, protože EIT pracuje na strategické inovační agendě na příštích sedm let, která se připravuje a proto by přivítali vaše vstupy, vaše názory a to je vnímáno v kontextu nového programu FP9 po roce 2020. Druhý bod souvisí s prací tohoto výboru více eh, hledně implementace doporučení eh, zprávy EKA a eh, věci tam probíhají. IT Mm, vám bude prezentovat, jaké jsou tam problémy, jak se budou řešit. Další prvek, abyste si udělali přehled, jak funguje IT, s, eh, s startupy, jaké jsou vstupy, jaké jsou přidané hodnoty, které poskytují a pak um, mm, vidíte, co funguje v terénu, co lze zlepšovat. To by byla ta představa ohledně té návštěvy EIT, co se týče mm, na předloženého návrhu agendy. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. Mohla bych vás poprosit, abyste nám ještě vysvětlil, tu reformu práce e IT z pohledu komise. Komise je toho názoru, že veškeré problémy jsou nyní odstraněny. Také jste zmiňoval, nebo zmiňovala komise účetní dvůr. Komise pokračuje, postupuje dobře. 50% doporučení již byla implementována. Je tady i několik dalších, kde eh, musíme měnit právní základ a my jsme um, toto chtěli interně uh, řešit s komisí, pak bude i ještě trvat, než to projde komisí a pak se dostanou k legislativě. Takže jsme, eh, pokud postupujeme, uh, co se týče pozměňovacích návrhů, samozřejmě to ne, dá se stihnout do dvou, třech týdnů, ale děje se to. Ano, mohu potvrdit, eh, na úrovni servisu je to v běhu. Děkuji, takže bych poprosila pana Šláka. My navštívíme několik projektů financovaných z IADF a kohezního fondu. Jedno je smíšené financování. Ehm, je tady poměrně podrobná zpráva OLAFu a e, probíhá tam řízení s Maďarskem. Je to velice složitá otázka, jsou tam Týká se to v soudu v různých členských zemích. Další projekty jsou menší, nejsou tam žádné otevřené mm, postupy na DF. A z, eh, co se týče středního Maďarska, je, je i pro nás to je zajímavé se tam podívat na ty eh, projekty, jaké jsou úspěšné, jaké mají problémy. Eh, tak to jste řekl poměrně stručně. My bychom bývali rádi slyšeli více k té otázce, jak vidíte situaci obecně v Maďarsku s evropskými penězi. Protože to, co zažíváme, to mě skutečně irituje, musím říct. Tyto projekty jsou většinou z eh, období 2007 až 2013, za to má, už máme uzávěrky k tomu, a uzavíráme tyto programy, což znamená, že musíme ověřovat různé finanční korekce, máme nějaké neschody eh, některých eh, finančních otázek. Naši kolegové z auditu to sledují, mm, řízení probíhají. Co se týče mm, eh, projektu 4, tak e, Maďarsko souhlasí se zjištěním OLAFu. Co se týče finančního důvodu korekcí, tak to ještě eh, Maďarsko neakceptovalo. Problém je, jak jsem řekl, že dvě z těch hlavních, dva z těch hlavních problémů jsou britských nebo německých soudů. Zpráva OLAF navrhla finanční korekci 288 milionů euro, což je poměrně stručné číslo. Ještě nemáme souhlas Maďarska k přesné částce nesrovnalostí. Tedy, jak eh, se někdy stane, v roce 2011, když jsme navštívili Maďarsko, tak jsme tehdy již také rovněž navštívili tento projekt metra se velice Připomínám na to, jak to šlo pod Dunajem, to, to, to staveniště toho metra. A tehdy byla Orbánova vláda velice čerstvě v úřadu, ještě tehdy byly masivní, eh, masivní výtky, které se týkaly nesrovnalostí a podvodu. A my, když jsme byli na místě, tak jsme o tom hovořili. Ptali jsme se na to a řekli nám, ne, to není vůbec pravda. Tam nic problematického není. Já jsem nechci dělat žádnou politickou záležitost, ale podle mne nová vláda s tím nemá vůbec nic dočinění. Ovšem otázka je tato. Byly ty věci vůbec objasněny, či budou? Je, skutečně jste dokázali potvrdit a objasnit, že to podvod nebyl s konečnou platností? Když byla zveřejněna zpráva Olafu, tak jsme se dočetli jaksi věci, které šly tímto směrem. Zatím podle toho, co víme, pokračuje soudní řízení ve Spojeném království a podvody se zatím nepotvrdily. Musíme tedy počkat na výsledek. Pokud se týče soudního řízení v Německu, eh, došlo eh, k eh, vypořádání před eh, externím soudem a k tomuto výsledku nemáme přístup. Zatím tedy Maďarsko potvrdilo svůj souhlas s tím, že ve zprávě OLAFu eh, nejsou žádné nesrovnalosti či chyby, či prostě proti shledání, proti nálezům eh, OLAFu neprotestují. Mohla by se ještě zeptat, já tedy nevím, jak to přesně je Eh, jaké vypořádání? Je to, já nevím, eh, komise a Maďarsko, nebo já nevím, před tím soudem v Německu, jak jste řekl, a co? A proč vlastně se to soudí v, eh, v Anglii, v Londýně? Ono se týká dvou velkých evropských firm, které získaly kontrakty a je zde podezření na úplatky. Ve Velké Británii Eh, tam to soudní řízení probíhá, zatímco eh, s jedním německým dodavatelem eh, došlo tedy k mimosoudnímu vypořádání v Landshutu. A jak to, že o tom nic nevíte? No, máme ochranu údajů v Německu. Ale to bylo přece občanské právní řízení nebo trestně právní. To nebylo trestně právní řízení, ne. Takže to bylo občanskoprávní řízení, takže komise musí být nějakým způsobem účastněna. Nebyla. Nikoli komise nebyla stranou. Takže kdo je stranou, stranou tohoto vypořádání? No zdá se, že že eh, za toto zodpovídá německý státní zástupce a je to řízení eh, s eh, firmou. Netýká se to Maďarska. Není to osamělý případ, je to součást širšího případu. Ano, ano, tak to, to mě <laughs> velice zajímá, škoda, že o tom mluvíme. Ano, nás to také zajímá. Ale zajímalo mě, jak je možné, Eh, nebo kdo je vlastně stranou tohoto občanskoprávního řízení. Olaf report is public. Eh, zpráva Olafu je eh, veřejná a k těm firmám patří tady Siemens. My musíme získat ujištění od Maďarska, v tom smyslu, že eh, náklady, které bychom měli proplácet, eh, byly naprosto legální. Ano, ano, v pořádku. Ale eh, prosím, nebojte se, my známe lidskou povahu, víme, jak to funguje, takže proto tedy se takto vyptávám. Nyní pan kolega Deutsch, tam máš, prosím. Děkuji, Paní předsedkyně, milí kolegové, návštěva, která se bude konat eh, koncem září. Já jsem vám k přípravě této návštěvy poskytl několik informací. Vy jste všichni obdrželi od sekretariátu. Respektive Eh, tato naše dnešní diskuse mě utvrzuje v dojmu, že že to zřízení, ten postup není jednoznačný. Mám tu na mysli přípravu naší zjišťovací mise, že nemám pocit, že by proběhla jednoznačně pozitivně. Naše návštěva eh, se bude konat za několik málo týdnů a co se týče projektů, které si prohlédneme, či chceme prohlédnout, tady zcela nechápu, proč jsme nedostali jednoznačné informace, neboť informace, které máme, jsou rozporuplné a já nechápu, proč se takovéto věci vyjadřují nyní na schůzi Kokovu, takovýto typ informací. Rád bych uvedl tři fakta. Mezi lety 2004 a 2010 Maďarsko mělo sociálně liberální vládu a náš výbor v této době nenavštívil Maďarsko ani jednou, a ani jednou eh, neskoumal ty projekty, které tam tehdy byly. Od roku 2010 máme v Maďarsku občanskou vládu, premiér je Viktor Orbán a náš výbor již po druhé chce Maďarsko navštívit. Víme, že je možné do jedné země jet pouze dvakrát a skutečně Maďarsko je náš seznamu zemí, které chceme navštívit již po druhé. Já to pokládám z politické perspektivy za poněkud zvláštní. Evropský parlament běžně se vůči jiným zemím chová korektnějším způsobem. Možná to souvisí také s volbami v Německu. Tam ovšem Unie nic nedělá. Volby v Maďarsku budou v roce 2018 a zde najednou se něco děje. V Německu, jak jsem již říkal, budou volby v Maďarsku, na, které budou volby na jaře 2018 a před 6-7 lety, to bylo před těmi volbami v roce 2010, tehdy parlament naše zemi navštívil a tehdy socialistický, jeden socialistický poslanec signalizoval, že by bylo vhodné navštívit zemi teprve po volbách, tedy ne před rokem 2010, ale až poté. A byl to socialistický poslanec. Já nechci tady podsouvat parlamentu, že někdo někoho ovlivňuje, ale já prostě bohužel sleduji tyto skutečnosti. A další věc, třetí fakt. Fakta, která se nadnesly, mne nepřesvědčují o tom, že by tato návštěva mé země nebyla neovlivněna. Já jsem hrdý na to, že jsem evropským poslancem, jsem hrdý na to, že jsem eh, členem občansko-demokratické strany, která je vládní stranou v Maďarsku. Pan Lázar, ministr maďarský, poukázal na skutečnost, že v Maďarsku existují tisíce malých a středně velkých projektů, ale ještě více velkých projektů. A existuje jeden velmi malý projekt, ve kterém jde o výstavbu velmi malé železnice, ale jedna Stanice této zelnice je v místě, kde byl tento ministr, kde se tento ministr narodil. Mm, to je nepřijatelné, ovšem nikdo to nešetří, žádná evropská instituce nemá s tímto projektem žádný problém. A podobné projekty existují také v České republice, ve Spojeném království, v Nizozemsku. A v těch ostatních zemích to ale není žádná prestižní investice, není to žádný problém. A najednou v Maďarsku to problém má být, tam se o, o takzvanou prestižní investici má jednat v tomto případě. Zjišťovací mise, která se bude brzy konat, je podle mne mise, která cílí na to, soustředit se pouze na ten jeden jediný projekt, který souvisí s premiérem naší země. Sekretariát Kokobu dal k dispozici tak, takový draft návrh programu této zjišťovací mise. A co se týče programu například na 19. září, tak v tom návrhu se říká cestovní ruch, infrastruktura, návštěva těch projektů, které jsou tam uvedeny. A rovněž se tam uvádí pojem responsible spending, tedy odpovědné Eh, utrácení peněžních prostředků. Podle mne je podivné, že na našem programu nemáme nějaké objektivní formulace, že tam máme takové formulace jako irresponsible, tedy ne, spending, nezodpovědné utrácení peněžních prostředků. Já to nepokládám za vhodné a za přijatelné. A tento problém není nějakou malou chybičkou, kterou by sekretariát, eh, abych tak řekl, přehlédl. Ne. Tato mise podle mne nemá za cíl eh, proskoumat eh, objektivní projekci, ale skutečně má cíl politický, chce spustit politickou diskusi. Já před, jsem toho názoru, že ta příprava té mise by měla být mnohem objektivnější a věcnější a nebo je třeba zvolit stejnou metodu jako v roce 2010. Tehdy vzal výbor Kokobu ohled na to, že rok 2010 je rokem volebním a skutečně svou návštěvu misi odsunul až na rok 2011 musím říct, že celé Maďarsko rádo přijme návštěvu tohoto výboru například v červnu či v červenci 2018, neboť volby jsou v dubnu 2018, takže výborná příležitost pro návštěvu našeho výboru by byl skutečně červen či červenec 2018. Tady ještě jednou abych to zopakoval. Buď naši návštěvu připravíme lépe, odborněji, věcněji odbouráme z naší návštěvy a z našeho programu ty zvláštní eh, aspekty, které nám nyní bohužel jsou, A nebo to odsuneme. Nemělo by se toto politizovat. Děkuji. Ja, danke. Also ich, jetzt verstehe ich die Aufregung. Já to teď chápu už trošku lépe, ale Eh, chci říci, že volby budou mm, nejdříve za 6 měsíců, takže jsme důležití, ale zase tak důležití nejsme. 2004 až 10 eh, mm, mm, Maďarsko, Maďarsko se stalo plným členem v roce 2004 a nikdo to navrhoval, nenavrhoval. My jsme eh, výbor, který dává návrhy podle návrhu svých členů, pokud má někdo právo si stěžovat, co se týče počtu návštěv, pak je to Itálie, tam jsme byli čtyřikrát, pětkrát, v Řecku čtyřikrát, takže všude jsme byli mnohem víc, než v zemích, jako je Maďarsko, v Bulharsku, dvakrát, třikrát v Rumunsku. Hmm. Právě letos jsme byli v Polsku, což je nezodpovědné vzhledem k množství peněz, které e, tam jsou již tou dobu. Důležité, abychom tam eh, plánovali Polsko. Polsko je si jediná země, kde můžeme říct, e, já považuji za naprosto normální, abychom tam měli po druhé, a mohu říct, že zatím není žádný politický kalkul, že ten program vznikl tak, že, projek- že frakce nahlásily projekty a my jsme z každého seznamu vybrali dva. Eh, mohu říci, že na tyto věci nemůžeme brát ohled, že podstata naší práce je v tom, že všechny projekty Eh, považujeme za, stejně, za sobě rovné, nejsou žádné důležité, žádné nedůležité. Hmm. Takže proč jsme si vybrali některé, jiné ne? Eh, metro nebyla náhoda, protože tam byla dobrá dokumentace, protože jsme to měli mm, na svém seznamu a teď se dívám na Martinu Dlabajovou. Je možné, že eh, bylo by možné, aby se mnoho států stěžovalo. Na České republice jsme tady intenzivněji pracovali s většími důsledky o, s jinými zeměmi, s Řeckem. To neustále máme na hledáčku, hledáčku. A proto bych Eh, proto jsem se teďka, jsem se teďka trošku zaměřili na Maďarsko, protože celé, celý postup práce eh, či mezi námi není, vlády není možné. Nemůžeme se polehat na to, kdo jak na co tlačí. Celé ty programy jsou již eh, hotové do roku 2016. Všechno se to posílalo, nikdo nic neřekl. Šest měsíců je dlouhá doba, dlouhý odstup i k volbám. A proto mohu říci jenom, že nemáme žádné politické záměry. Mm, mohu říci, když se začneme na místě tam politicky do toho vměšovat, tak to je to náš konec. Už tak je to naše práce dost obnížná, nemáme žádné temné politické úmysly, jsme skromní kontroloři rozpočtu, kteří se snaží pracovat, protože nás platí daňový poplatníci, jinak nikdo. A já osobně musím říci, um, no, v Německu je Maďarsko obrovské téma. Um, můžeme to vyřešit, když um, proti Orbánovi. A to já vůbec um, nechci, protože politické uh, vztahy nejsou mým šálkem čaje. Ale co se děje s těmi penězmi z Jano? A e, proto doufám, že vláda bude spolupracovat. Minimálně bych jim poradila, poradila nebo poprosila, protože jinak bychom ohrozili úspěch naší mise a pak bychom ohrozili um, úspěch Evropské unie v Maďarsku, což nemohu akceptovat. Kolega žádá slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Byste to řekla. A také mě to inspirovalo, protože pan Deutsch měl zajímavé eh, myšlenky. Ta návštěva na konci září prostě nespadla z nebe. Ta byla naplánována dlouho, už je to dlouho. Eh, byla odsouhlasena tímto výborem na koordinátorech. Mm, takže to je spravedlivý postup. Program je návštěva něčeho, co souvisí s premiérem. U nás je to ještě horší. Všechno souvisí s premiérem. Je to demokracie. Premiér je zodpovědný za všechno. A myslím, že to tež platí i v Maďarsku. Možná se mýlím, ale měl jsem eh, jaksi si pocit obklíčení. A já bych to... Mm, návštěva dobrých přátel je vždy e, příjemnou událostí pro každý stát. Myslím, že děláte dobrou práci, když se dobře připravíte na naši návštěvu. E, podle mého názoru září je dobrý měsíc v Budapešti. Je tam menší vedro, nesouvisí to s volbami. Když budeme argumentovat těmi volbami, tak se nikam nedostaneme. Jsou vždy všude nějaké volby, německé, italské a podobně. My jsme volení, abychom dělali evropské záležitosti a taky dělejme. Nesouhlasí, souhlasíte? Ano, my, má, my dostaneme ještě jeden, jedno téma. A pokud jsou tedy otázky těm projektům, pokud nám maďarská vláda chce dát informace, tak rádi. Nemáme nic proti tomu nemáme co skrývat, chceme pracovat co nejobjektivněji. Takže ta připravena komise to pošle ehm, Zítra to dostaneme ehm, informaci, pak to dáme dohromady ty eh, složky. Pokud budeme potřebovat další informace, tak bych prosila to, aby nám maďarská vláda tyto informace také poskytla. Děkuji. E, paní Ivanová a pan Bosu z Evropského účetního dvora nás doprovodí. E, co se týče kolegů, tak jsme e, trošičku omezení. Před hm, prázdninami tam bylo sedm lidí, teď jenom tři, plus ti tři mimo kvóty. Ali, Vali a já. My jsme ti tři. A jsme rádi, že tam máš Deutsch a Nedik Javor. Ehm, další tam budou na místě, ale já bych si ehm, přála, aby tam bylo více kolegů z dalších evropských zemí, aby byla vyvážená ta delegace. Takže um, um, teď máme situaci, jakou jsme měli v Polsku, tak máme, jakou jsme měli na Ukrajině. Já mohu říci jenom škoda. Toto je skutečně důležité. Já se také promluvím s kolegy, aby se ještě o to snažili. Děkuji, tím se dostáváme k konci tohoto bodu a dostáváme se k workshopu implementaci společných ustanovení eh, nařízení tedy. My máme mm, takové nařízení, které společné pro strukturální, sociální eh, a rybolovné fondy a mm, rozvoj venkova. My chceme vědět, jak implementace toho zastřešovacího nařízení mm, proběhne v jednotlivých fondech. Proto jsme se pokusili eh, pozvat eh, zástupce managementu. Jsem ráda, že jste tady. A také eh, chci říci, že bych rovnou začala prvním panelem. Pokud byste se posadili, to budou zástupci státních orgánů z členských států. wir haben es gleich. Um, please take your seats. Ja, wir you, you see that this is a this is a very well prepared workshop with a lot of to je dobře připravený workshop, eh, spoustu zajímavých řečníků.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 jsme velmi zvědaví na vaše prezentace. Hned vám dám slovo. Držte prosím řečnickou, dodržujte řečnickou dobu. Nejprve se budeme s tím e, nařízením pro mm, všechny tři fondy, které reguluje výdaje. Takže jsme zvědaví na vaše prezentace. Začneme panelem číslo jedna, e, orgán členských zemí. A e, chtěla bych přivítat paní Michálu Touder, z, Tvader z Rumunska. Máte slovo, prosím. Thank you very much. It's the second time in one and a... Děkuji, to je po druhé za měsíc a půl, co jsem ve vašem výboru. A je mi velkým potěšením, že to to téma je tak živé a zajímavé pro všechny. Co se týče implementace v Rumunsku, tak FSIF tak má no, miliard euro rozdělené na různé programy na mm, velkou infrastrukturu, eh, dopravu, životní prostředí, lidský kapitál, administrativní kapacita a tak dále, zemědělství a rybolov. Co se týče implementace tak tady máme 23 miliard euro mm, využito, 25 eh, kontrahovaných projektů, co týče závazku platby. Některé programy běží rychleji, některé pomaleji, ale stále platíme beneficientům a dostáváme náhrady od komise. Dobrá zpráva je, že nyní jsou všechny eh, řídící orgány určeny pro 6.6OP eh, a jedna z hlavních, eh, jedna z hlavních úzkých hrdel je jednotný IT systém. Rumunsko zvolilo jednotný IT systém, pro všechny fondy s výjimkou zemědělství. To znamená, že jsme museli nalézt jednotný přístup pro různé charakteristiky, požadavky, indikátory, položky, typy beneficientů. To byla velká výzva pro nás. Trvalo nám dva roky, dva půl roku vyvinout tento IT systém. Nyní e, běží samozřejmě jako každý jiný IT systém zlepšení mm, probíhají po, při implementaci. Jednu věc jsme se zjistili, že se to může zdát snadné, ale implementace je obtížnější. Nyní podporujeme beneficienty, ty jsou hlavními aktéři, kteří naplňují ten systém daty. Co se týče kondicionality ex ante, tak Rumunsko převzalo 36, 28 bylo rušeno, považováno za splněné, 7 předloženy EC eh, s tím, že na národní a jedno je ve spoždění, týká se to odpadu. My jsme si vědomi významu ex ante kondicionality a mm, podnikáme nutné kroky k finalizaci všeho. E, to zpravodajství, co se týče efektivity a účinnosti, tak to se neprojevilo e, tak obtížně, jako jsme očekávali. Nicméně, co se týče konkrétních kroků, které třeba přijmout pro eh, za účelem splnění tohoto, tak bylo obtížné najít společné eh, jmenovatele mezi těm národním přístupem, národní legislativou, společným přístupem. Nesmíme zapomenout, že někdy implementace ex ante kondicionality velice úzce souvisí s národní legislativou a vnitrostátními pravidly. Když chceme zvyšovat efektivitu kohezní politiky, musíme jasnější koncentrace intervenci, samozřejmě výsledky samotné, no, stále čekáme, jak to bude vypadat v roce 2019, nevíme tuto chvíli, jak to bude, jaký to bude výsledek komplementarity a ex ante kondicionality. Děláme, věnujeme úsilí na národní úrovni, abychom reagovali na tyto nové požadavky. Nicméně, i když mm, se mm, tematická koncentrace je pozitivní inovací, měli jsme nyní eh, vzít potaz nějakou úroveň flexibility, protože Rolí eh, kohezní politiky je snížit mezery v rozvoji, mluvíme o regionech, regionech s různým vývojem, různými potřebami, nicméně všechno eh, by mělo povídat jednomu vzorcu. Takže to je v případě Rumunska, například region na severu země, blízko západní Evropy, s určitým vývojem, obtížně srovnává s regionem na jihu nebo na východě. Když se díváme na tuto tematickou koncentraci, tak mm, bychom mm, každý měl využívat zdroje na stejný cíl, nicméně bychom měli mít dostatečnou flexibilitu, abychom mohli zohledňovat regionální potřeby. Další Eh, oblast pro zlepšení bude přijít se společným přístupem. Eh, my eh, mluvíme o růstu a pracovních místech, o fondech pro dosažení cílu Evropa 2020. Co se týče implementace, je extrémně obtížné RDFC a tak dále, malé střední iniciativy dostat do jednotného rámce. My jsme přišli se stovkami indikátorů a nakonec je to na tom beneficientovi, protože pokud chceme integrovaný přístup, musíme Eh, žádat, očekávat od beneficientů, aby využívali všechny eh, prostředky na eh, dosažení společného cíle. Pak dosažení 200 indikátorů, některé CSF, RDF, tak naším návrhem by bylo společné násada mm, indikátorů výsledků pro hlavní sektory. Výsledky, jak jsem řekla, je to stále tajné. Uvidíme, jak se to bude posuzovat v roce v letech 2018 až 2019. Dosud jsme neviděli efekty, asi mm, možná to bude v roce 2020. 2025 a uvidíme, zda toto je správná cesta, jak si potrestat ti, ty, kteří nejsou jaksi dostatečně rychlí. Jak jsem řekla, máme regiony, které se spolu navzájem soupeří. Máme chudé regiony i rozvinutější regiony. Když se podíváme na to, jak ty indikátory fungují, tak by to znamenalo, že region s nízkou administrativní kapacitou by byl potrestán za to, že nedosahuje rámce nebo prahu těch indikátorů, ale to neznamená, že nepotřebují podporu měli by mít větší podporu, aby mohli zvyšovat administrativní kapacity a dostat se z toho cyklu mm, bídy. Co se týče komplementarity mezi fondy, tak poprvé jsme nařízení navrhla integrovaný teritoriální investiční nástroj i e, lokální rozvoj mm, pro kohezní politiku. My jsme se pokusili rozlišovat mezi fondy na podporu um, specifickou a teď čekáme, jak budou fungovat tyto teritoriální investiční nástroje pro no, mm, nejméně rozvinuté oblasti. My doufám, že to bude úspěch pro Rumunsko. My jsme zvolili jedno teritorium, Dunajská delta. To je to je, má specifické rozvojové potřeby. Nyní máme společnou strategii, všechny fondy k tomu přispívají a my doufáme, že to bude úspěch, že to bude možné použít po roce 2020. Také um, lokální rozvoj, komunitní, e, to e, mělo být pro účely sociální inkluze, takže EDF, IDS bude um, pracovat ve prospěch těch nejvíce z hodněných eh, komunit na národní úrovni. Jsem zmínila ex ante kondicionality a podmínky a, eh, nebo výhody a nevýhody, které to má. Je nutné eh, mít dobře definovanou kondicionalitu ex ante a spojit to s cíly, které jsme stanovili, musím říct, že to bylo obtížné to implementovat. Protože nutnost implementovat tu ex ante kondicionalitu je často široká, my nevíme přesně, co bychom měli Um, co bychom měli usilovat. Na základě našich zkušeností potřebujeme lepší koordinaci a komplementaritu a regionální strategickým rámcem, protože často naše národní politiky se liší, mají specifičtější cíle na evropské úrovni. Um, máme uh, konsistentní pravidla, neměly by se měnit v průběhu hry, měly by být jasné od začátku. Je obtížné začít implementovat projekt a pak eh, v polovině finančního období se objeví jiná interpretace, akt přenesené pravomoci nebo jiná legislativa, která úplně změní ten přístup. A pak bude obtížné pro toho beneficienta se tomu přizpůsobit a ne eh, čelit eh, jaksi finanční korekci protože nakonec eh, mluvíme o finančních korekcích při implementaci. Vyhnout se eh, nadměrné regulaci, to znamená eh, finanční korekce, když máte stovku pravidel, které musíte, my mm, mm, se musíte řídit, tak to je nemožné všemi se řídit. A tady bychom měli mít nějakou rovnováhu mezi intenzitou intervencí for small mistakes. a korekcemi. Um, pak je tady další otázka, co se týče rumunská další administrativní kapacity i na úrovni systému. Mm, i na úrovni mm, beneficientů nemůžete očekávat, nemůžete očekávat beneficienty, které mají nízkou administrativní kapacitu, že budou reagovat na všechny požadavky nařízení nebo správních orgánů, které mohou znášet tedy na beneficienty. Naším cílem v tomto období po roce 2020 bude podpořit administrativní kapacitu především v případě našich beneficientů. Mm, děkuji. Já jsem se snažila mluvit co nejrychleji, těším se na vaše otázky. Ja, vielen Dank. Děkuji vám. A půjdeme dál. A nyní, pokud se týče eh, rozvoje Benkova a náš eh, britský host, pan John Place, máte slovo. Děkuji vám. jsem John Place a jsem zodpovědný za rozvoj venkova pro Anglii, tento program. A e, týká se to také e, peněz pro zemědělství, životní prostředí a potravinářství. Takže my máme e, určité teoretické znalosti, ale také praktické zkušenosti. Eh, zemědělské fondy jsou poněkud složitější, eh, je tam vždy spousta různých nařízení a předpisů a sladit to všechno není eh, příliš jednoduché. Má to také ekonomické, sociální a ekologické aspekty, čili je to skutečně velký Eh, složitý komplex problémů a tím se lišíme od jiných fondů. A možná, že ne vždy je jasné, který fond eh, je příslušný pro jaké, eh, jaké, jakou podporu. My z 87% vynakládáme prostředky na životní prostředí prostřednictvím farmářů v Anglii dále eh, asi 5 na účinnost a efektivitu eh, zemědělské výroby, další 5 zhruba na eh, růst venkovských podniků, dále 4 na CLD. Také se soustředujeme na podporu eh, dalších firm na venkově, zejména prostřednictvím podpory broadbandu a cestovního duchu, ruchu. Eh, dále eh, se invest, účastníme větších investic v rámci ERDF. No a zde máme spolupráci se 37 místními podniky v podobě partnerských vztahů. Pokud se týče vymezení, eh, já musím říct, že toto eh, zastřešující nařízení je docela eh, užitečné. Článek 70 trošku pomáhá de facto těm řešit ty překryvy a komplementaritu. De facto ten rozvoj z venkova, to je totéž jako e AFRD. Čili toto je ta správná adresa. A de facto je tady spíše eh, to otázka vymezení, nežli vzájemné komplementarity. Eh, co se týče společného strategického rámce, eh, ono to je příliš komplikované. Takové to dohoda o partnerství má 420 stran a ten program pro rozvoj venkova Eh, má jaksi přes 700 stran pro Anglii a dokonce 1500 stran pro Wales. To je přece jenom trošku moc. Eh, dále máme 11 tematických cílů, což je také velice hodně, ale eh, vybrali jsme z toho tedy 6 priorit a 18 Eh, prioritních oblastí. No, to je možná eh, taky celkem zbytečné mít to i ono, čili myslím si, že by se to mělo dát nějakým způsobem zjednodušit. Eh, nařízení nám poskytuje takovou sadu nástrojů, což je velice, velice vítané. Pak je tady ještě otázka Eh, dalšího nařízení, které mělo přidávat 20 dalších eh, opatření, ale ve skutečnosti je jich pro EAFRD 67. Eh, já mohu jenom zopakovat, že my skutečně potřebujeme jednoduché nástroje, se kterými se taky jednoduše zachází. Jaké tady máme nástroje k dispozici? Tak to jsou tedy jednak půjčky a širší finanční instrumenty, které by se mohly hodit malým a středním podnikům, eh, tam, kde banky možná nerady spolupracují. Dále zde máme eh, granty a zde velice pomáhá ta metoda zjednodušených nákladů. Tak to je eh, velice důležitá věc. Eh, pak zde máme eh, určité rozdíly, pokud se týče trvalivosti projektu. Máme například eh, tedy pobřežní stezky. Tam se občas stane, že nám nějaký kus spadne do moře. No, pak zde máme širokopásmové připojení a tady se opět je to, je to řízeno trošku specifickými investičními podmínkami podle specifického článku. Eh, co můžeme dělat dál? Eh, takže například poradenství a školení, to je možné eh, Ovšem problém je někdy najít dodavatele se specialisty, kteří by se vešli do příslušných rozpočtových omezení. Dále zde je otázka komplementarity mezi ESIF, těmito fondy, eh, tedy s těmito fondy a eh, je to poněkud nejasné eh, opět, jak to vymezit. Je to trošku obtížné, máme tady na straně ty zjednodušené náklady a pak tady máme ty roční, roční platby mm, a to někdy není úplně jaksi sladitelné. No, eh, každopádně eh, vítáme toto nařízení a myslíme si, že eh, je to, vnáší to jaksi ekonomický pohled do věci. Audit, my máme nyní tři auditní orgány, to je komise ECA a certifikační orgány to nevím, eh, eh, proč by nestačil jeden audit eh, na národní úrovni. Máme tady dále 23 klíčových kontrolních ukazatelů a 8 dalších doplňujících. Mm, no a Eh, pokud jedna z těch, eh, z těch kontrolních ukazatelů není splněn, tak už eh, se vám krátí příspěvky od nějakých 4-5 Je to opět velice složité a značná zátěž pro žadatele. A Samozřejmě je důležité monitorovat, jakou hodnotu přináší tyto vynaložené prostředky Eh, musím říci, že eh, je to pro nás eh, velká výzva. Máme zde tedy partnerské přístupy k věci, vypracováváme výroční zprávy. Závěrem bych řekl, myslíme si, že je dobré, že nám ustanovení v tom nařízení umožňuje efektivně vynakládat svěřené prostředky ale máme zde nedostatky, máme tady příliš složitá opatření, příliš složité programy a další eh, administrativa, která je s tím spojená, je rovněž příliš složitá. Bylo by dobré, kdybychom se soustředili na jednoduché priority, které odpovídají potřebám, eh, jednoduché státní řízení, jednoduchá opatření, jednoduché kontroly včetně auditu. Takže také já se na to dívám, jak to zatím funguje. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní eh, francouzský zástupce pan Deklou. A, a prosím, eh, nepříliš rychle. Děkuji. Já zastupuji francouzské ministerstvo zemědělství a chci něco o druhém, implementaci druhého pilíře ve Francii. Eh, takže eh, implementace druhého pilíře je do roku 2014 v regionálním eh, rámci, to znamená, že jsme se hm, připojili k těm, kdo dělají na regionálním základě. A architektura rozvoje venkova je popsána v této tabulce, která ilustruje určitou komplexitu v tom, že máme regionální rozvojové programy, národní program, pro který je zodpovědný ministr. To jsou dva programy, které jsou tam dole. To je zpráva rizik a horských oblastí. Tyto programy jsou eh, z národního rámce, který eh, určitě harmon, způsobem harmonizuje podmínky. Eh, platí to jednotná platební agentura, Ehm, s výjimkou Korziky, eh, která má vlastní agenturu platební. Ehm, rozvoj venkova má celou řadu výzev. Ehm, v tom smyslu, že je, mm, byla určitá dlouhá fáze právní nejistoty před implementací toho eh, programu rozvoje venkova, protože základní nařízení bylo přijato v roce 2013 to eh, pak začalo v roce 2014 a některé doplňkové dokumenty přišly až v roce 2015. Eh, že byla zahájena diskuse s generálním ředitelstvím pro zemědělství pro validaci národních dokumentů. Já jsem na rozdíl od britského kolegy nepočítal eh, počet stránek, ale je to asi podobné. Eh, v roce 2015 jsme komise validovala národní plán a pak v druhém semestru v roce 2015 další programy. Je to asi 2000 stránek. Eh, ta diskuse byla velmi eh, podrobná o všech kritériích eh, způsobilosti v různých režimech. Takže otázka, zda má smysl mít takto podrobnou diskusi v oblasti, která je už poměrně jasná. Že je tady velká, velký počet i výzev na národní úrovni, když se podíváme na regionální programování 2014, bylo eh, potřeba převést eh, odpovědnost, mm, také proběhla reforma, na, eh, kdy se snížil počet regionů na 13, to znamená, Eh, také počet programů validovaných Evropskou komisí už nutně neodpovídá stávající struktuře. Jsou nové velké regiony, které nahradily dvě nebo tři staré regiony a nová agentura vlastně eh, má eh, mm, dvou, dva nebo tři programy pro rozvoj venkova. Máme asi tisíce, tisícovku různých pravidel, Mm, protože eh, z těch 29 programů máme asi 35 opatření na program, abychom ehm, rozvíjeli ty nástroje eh, zprávy, co se týče kvality výdajů, bezpečnosti výdajů, tak je eh, důležité, aby byly specifické parametry pro každý z těch mm, tisíce dispozic. Tisíce dispozic Finanční eh, stránka, tak vidíte tady diverzitu podle regionů, tematická koncentrace, mm, opatření jsou zaměřené na tři cíle. První je konkurenceschopnost, druhá adaptace na klimatické změny a třetí ochrana životního prostředí. Takže je přes regionalizaci, velkou diverzitu opatření. Ta tematická koncentrace je důležitá, je to něco, co je efektivní, co umožňuje ten národní rámec. Mm, co se týče finanční implementace, tak eh, teď máme 20 mm, eh, těch eh, kreditů 16 placených. E, jsme asi 16, co se týče výdajů mezi členskými státy. E, co se týče mm, mm, začátku, tak ty první roky byly obtížné vzhledem té mm, právní nejistotě, e, k sekuritizaci evropských fondů a tak dále. Teď ty se ty projekty rozjely, tam mech, ten mechanismus běží a uvidíme, že co se stane v roce 2018, eh, co se eh, týče reform, eh, rezerv. A tady sdílím názor rumunského kolegy a mm, jeho hodnocení. Mm, z těchto prvních ehm, let implementace je možné vyvodit předběžné závěry První eh, je z hlediska eh, prvního orgánu, který to implementuje. Eh, je třeba snížit právní nejistotu, to je naprosto zásadní. Je známá ta složitost, která souvisí s evropskou legislativou, ale s hlediska z mého orgánu, čím to bude stabilnější, tím je snazší vytvářet e, nástroje a přijímat programy, které implementují ty nástroje. Z tohoto hlediska je důležité stabilizovat přechodná opatření mezi starým a novým programovým obdobím to znamená přechod e, na 2014, e, tak tam to proběhlo pozdě. To, ta regulace byla poměrně pozdě předložena, takže to, eh, když, když se to včas definuje, tak bude možnost se na to připravit. Co se týče víceletých eh, programů, tak mm, mm, tam je eh, trvání pět let, takže je důležité to dobře řídit. Další věc, a tam souhlasím s britským kolegou, první léta implementace tam byla potřeba zjednodušení mm, s tím, že mm, program rozvoje venkova je poměrně podrobný a třeba se zaměřit na územní a sociální výzvy, eh, což znamená, že modifikace programů by byla i jednodušší. A Mm, co se týče následného hodnocení, tak to je poměrně náročné administrativně vzhledem k eh, poměru mm, nákladů a výsledků. Je třeba znížit počet indikátorů, spíše se zaměřit na kvalitativní hodnocení, protože každý eh, správní orgán eh, čelí celé řadě mm, problémů. Eh, bych uzavřel tento bod eh, vzhledem k diskusi, která eh, vyplývá z těch horizontálního a sektorálního, sektorální regulace. Můj kolega na pravé straně o tom také hovořil, co se, mm, že se mm, pracová regulace pro rozvoj venkova. Je třeba si uvědomit, že to je druhý pilíř E CAP a že musí fungovat souladu s tím prvním pilířem. E, to je velmi důležité a mm, především kde nástroje e, společné pro první druhý pilíř. Mm, takže proto je důležité přistupovat k tomu jako ke spojeným záležitostem také proto, že zemědělská pravidla souvisí s pravidly o státní pomoci, třeba by byla koherence mezi těmito dvěma oblastmi. Co se týče horizontální a sektorálního eh, regulace, je důležité eh, se podívat na přiměřenost kontrol a přístup jednotného auditu, o kterém se teď hodně mluví mezi komisí a členskými státy. Máme e, také e, orgány certifikace, platební orgány. V praxi tedy máme pět nebo šest e, různých auditů evropských národních, které mohou dělat audit u platebního orgánu a pak Eh, je ta, ta záležitost jednotného auditu je tedy věc, kterou také komise mm, zvažuje z těchto důvodů. Také eh, zvažuje zvýšení eh, toho prahu významnosti pro tolerovatelné riziko. Zemědělský výbor o tom hlásal v rámci diskusí o omnibusu. Také se o tom mluvilo mezi řediteli parlamentních orgánů a komisí. Ehm, v souvislosti s Maltou. Myslím, že tam je relativní konsensus tom, že nesmí být ohroženo správné využívání evropských fondů a e, složitost našich politik a e, míra chybovosti. Ehm, to neměla zvyšovat. Děkuji. Ehm, děkuji mnohokrát. Nebyly... Děkuji mnohokrát není vše, není nové, ale tam bylo tam mnoho zajímavých věcí pro nás. A budu pokračovat paní Jakoviny. Ta nám pohoří rybářském fondu, prosím. Dobré odpoledne. Nejdříve bych chtěla poděkovat tomuto výboru za uspořádání tohoto semináře. bylo nadneseno pět otázek k MFF a to jsou otázky, na které jsme se pokusili nalézt odpověď a já bych to zde krátce schrnula. Nejdříve několik čísel. EMFF. Celkové číslo je 978 milionů eur. 537 pochází z Evropské unie. Máme šest unijních priorit a náš operační program má 60 opatření. A jako eh, zprostředkovatelské orgány tady máme 19 regionů a náš operační program byl schválen komisí v listopadu 2015 a teprve na začátku roku 2016 došlo k rozšíření závazku na platby 123 milionů eur. To bylo v následujícím roce. Nyní je třeba jmenovat správní orgány, certifikační orgány a auditní orgány, což je proces, který ještě je před námi a nyní se snažíme to celé provést a dokončit. Zatím k žádnému vlastnímu jmenování nedošlo. Mohli bychom hovořit o dalších údajích, finančních údajích a dále správní orgány. Tam je třeba dodržovat jistá kritéria, která se týkají lhůt a plateb a rovněž výkonnostní rezerva. Proto jsme zvolili model zpětně eh, působí zpětného plánování, který nám umožňuje využívat všech možností plateb. Dále jsme připravili opatření, která jsou důležitá, zejména s ohledem na dosažení cílu ve výkonnostní rezervě. je třeba specifickou specifika Itálie, tedy o něch 19 regionů. Dále sektory pro rok 2017 až 18. Tady máme asi 160 milionů eur, 90 milionů pro opatření, která se týká správního orgánu a 17 milionů pro opatření, která jdou do, do těch regionů, do těch eh, mezi orgánů. Co se týče seminářů o MMF, tam se jedná zejména o to, proč došlo k spoždění provádění operačních programů. Důvodem pro spoždění provádění operačních programů v Itálii spočívají zejména v to, že jsme měli jak jisté prodlevy v oblasti eh, těch postupů ex ante, ante zejména dvou koncepcí. Číslo jedna se týká rybářství, té facility pro rybářství a číslo čtyři se týká eh, té facility pro administrativu. Kondicionality v této oblasti byly splněny pouze pod, částečně v roce 2015 eh, se na tom pracovalo a koncem roku 2016 nakonec eh, podmíněno splněna byla. Nyní krátce k problémům, které se týkají podmíněnosti ex ante číslo 4, to je způsobilost či schopnost zpravovat programy. V Itálii máme příjemce, respektive máme výběr příjemců, který je velice dlouhavý a komplikovaný. Výběr projektu je u nás skutečně příliš komplexní. Nejdříve se tedy vypíše výběrové řízení, pak je třeba eh, splnit jistá kritéria, kterých není málo, a pak teprve nyní dochází k vybírání. Co se týče kondicionality 4, tam máme projekty, které se týkají podkritéria, to jsou ustanovení, která mají zajistit transparentnost při zadávání či při vybírání těch projektů. V Itálii to souvisí s tím, že my musíme absorbovat všeobecnou kondicionalitu ex ante, při výběrových řízeních. To máme vlastně ještě dohodě o operačních programech a to je právě důvod eh, toho zdržení, které v Itálii v oblasti provádění operačních programů máme. Váš výbor nás poprosil, abychom vysvětlili, jaká propojení je mezi kondicionalitou ex ante a novým přístupem k referenčnímu rámci. My jsme zjistili, že podmíněnost ex ante, tento celý systém, my máme ještě systém ex post a makroekonomický systém, máme dohodu o partnerství a e, ta předpokládá, že je třeba splnit jisté podmínky, jistá kritéria proto, která se například týkají právě organizačních schopností, tak aby bylo zajištěno, že finance z Evropské unie splní i všeobecné a specifické cíle, které jsou zakotveny ve strategii Evropa 2020. Proto jsme zavedli zásadu podmíněnosti ex ante. Znamená to tedy, že financování pro členské státy je vypláceno pouze v případě, když se dodrží jisté stupní podmínky. Týká se to zejména administrativy, ale také hospodářských a finančních podmínek, tedy makroekonomické podmíněnosti. Koncepce komorněnosti nesouvisí pouze s tím, že třeba splnit eh, jistá kritéria, že tedy máme jisté záruky v době, kdy programy probíhají, které se snaží zabránit spoždění v počáteční fázi. A pak zde máme celou řadu mezikroků, mezistupňů, kdy dochází k opakovanému prověřování toho, zda byly dodrženy cíle partnerských programů a celé ještě se to prověřuje s ohledem na to, zda byly dodrženy cíle strategie Evropa 2020. Eh, proč byla zavedena kondicionalita? Proto, aby se zlepšila průraznost a důraznost financování z Evropské unie. Pak zde máme příspěvky z fondu EFSI a Evropský semestr. Tady vidíme, že makroekonomická kondicionalita má zajistit, aby finance se vydávaly správným způsobem. A to celé souvisí právě i s evropským semestrem. V této souvislosti se popisují postupy, je přesně řečeno, jakým způsobem se mají provádět kontroly, aby se zkontrolovaly skrze hospodářské předpoklady, ale také lhůty pro, pro stabilizační programy a také pro národní reformní programy. Znamená to tedy, že makroekonomická podmíněnost se týká veškerých podstupů, ekonomické zprávy a platí, zde platí teda finanční a makroekonomická pravidla. Pokud je členský stát nerespektuje evropská doporučení, která se týkají ekonomické zprávy, může komise požadovat, aby právě národní dokumenty strukturální politiky byly pozměněny a pak má komise možnost pozastavit platby v oblasti politiko koheze právě v případě, kdy se mě nezmění ty národní strategické dokumenty. Dále kapitola 14.2 italského operačního programu. Tady máme celou řadu opatření pro využívání finančních nástrojů. Část, či velká část těchto nástrojů, a tě, tedy, promiňte, těchto opatření, souvisí právě s výkonnostní rezervou s ohledem na výkonnostní review programu. Finanční zpráva se snaží, aby se nastartovala využívání finančních nástrojů a objevují se kritické případy. Například, když dojde k selhání trhu nebo k suboptimálním investicím, které vedou k tomu, že finanční nástroj není správným způsobem využíván. Jakým způsobem můžeme toto skombinovat s Evropským fondem pro strategické investice? Víme, že EFSI je koordinován EIB a Evropskou komisí, což může být jmenováno právě v postupu hodnocení ex ante, jakož nástroj, který je vhodný pro to, aby se investovalo do strojů s cílem dosáhnout cílů strategie Evropa 2020 v oblasti rybářství a akvakultury. Tímto jsem dospěla ke konci své přednášky a těším se na vaše podněty. Předsedkyně, děkuji mnohokrát. A poslední vystoupení je ze Španělska. Fabla González, prosím, srdečně vás zde vítám. Dobré odpoledne všem. Jsem Hector Via a pracuji v úřadě pro rybářství a námořní politiku ve Španělsku. Jsem velice potěšen, že jsem má dnes mohl navštívit. Já zde mám připravené eh, nějaká čísla a eh, také plány až do roku 2020 a eh, pak bych chtěl vysvětlit, proč došlo k prodlevám v implementaci pak budu hovořit o společných eh, ustanoveních a na závěr eh, uvedu několik eh, závěrů. MFF ve Španělsku je velice důležitý fond. Poskytuje nám zhruba 1,1 miliardy za celé období z toho 20 eh, eh, eh, což je zhruba 20 celé částky. Dochází k interní distribuci, rozdělování mezi ústřední vládu a regionu, regiony, což je naprosto v pořádku a odpovídá to rozpočtům regionálním. Je zapojena eh, řada prostředníků, což eh, vlastně odpovídá požadavkům. Od samého počátku se implementace fondu potýkala se značnými prodlevami a spožděními Eh, to nařízení bylo eh, zveřejněno v roce 2014. Eh, ten operační program pro Španělsko máme jenom jeden a to navzdory tomu, že máme mnoho regionů. Nicméně byl přijat mezi prvními už v roce 2015. Příslušné orgány na španělské straně byly ustaveny eh, počátkem roku 2016, což je eh, poměrně brzy. Eh, s fondem nedošlo k žádným podstatným problémům, pokud se týče tady zemědělské strategie a tak dále, ale komise sledala určité potíže v oblasti těch ex ante kondicionalit. Eh, konkrétně šlo o data o rybolovu, která jsme museli tedy dodat později a již byla eh, vyhodnocena komisí. Pokud se týče průřezových eh, problémů s tím fondem, tak samozřejmě systém je velice složitý. To už tady zaznělo dříve. Eh, Taktež máme legislativu, eh, máme obecná pravidla, máme ustanovení prováděcí, ustanovení kontrolní a tak dále. Máme tady eh, navíc účetní rok a finanční rok. Další potíží je nedostatečný rozvoj v oblasti vysedlování nákladů. Eh, čili to jsou další a další potíže. Eh, problémy u nás tedy spočívaly zejména v nízké úrovni předfinancování. A to je, myslím, že eh, je bod, který by potřeboval upravit v budoucím období. Eh, ono se to promítlo až do implementace, která tím pádem se potýkala s obtížemi. Eh, v čísla, vám, která vám k tomu mohu uvést, jsou možná eh, relativně nevelká, hovořím zhruba o 15 milionech, což tedy vůči tomu rozměru celého programu není mnoho, ale samozřejmě ne přímo v terénu, přímo na místě to je závažné. A to i e, navzory tomu, že e, některé z těch e, ex ante podmínek zase nebyly nějak problematické. Další, které jsme tedy, další věci, které tady měly vliv, potřebovali bychom zjednodušit systém auditu. I na toto už bylo poukázáno mezi předřečníky. Mm, pokud máme různé typy auditu, ty se řídí různými kritérii, kladou důraz na různé věci a to prostě eh, může velice stěžovat dostupnost fondů. Eh, pokud se týče synergii pro MFF ve Španělsku, tak ano, eh, tady to je další taková obtížná věc. Ten systém sice běží kontinuálně, ale možná, že eh, kdyby to financování šlo od EFSI, od tohoto evropského finančního nástroje, tak eh, to by bylo možná jednodušší. Tady by se mohla uplatnit kritéria, která platí také pro jiné fondy. EMFF eh, e tady má ještě jeden specifický aspekt, který chci zdůraznit, a to je to je právní nejistota, pokud se týče interpretace základního nařízení. A tady se neustále musíme obracet na komisi, aby nám s tím pomohla. Někdy dochází také eh, k rozporům v legislativním textu. Ehm Máme tady eh, mnoho změn oproti období 2007 až 2013, a to samozřejmě eh, je potíž pro zpracující orgány. Navíc eh, zaznamenali jsme exponenciální nárůst administrativní zátěže. Také pokud se týče implementačních indikátorů, opět jsme narazili na potíže interpretace těchto ukazatelů a z toho se pak odvíjely další problémy. Abych to tedy zhrnul. Zjednodušení je nezbytné v mnoha oblastech. Týká se to nejenom legislativního zjednodušení, ale také řízení, administrativy, právní jistoty, Eh, to prostě pomůže nejenom příslušným orgánům, ale také konečným příjemcům. Eh, ten administrativní proces by měl fungovat daleko rychleji, zejména tedy schvalování projektů a schvalování eh, prostředků. Na léta 2014 až 2020 se nám podařilo zhruba polovinu eh, toho fondu eh, vyčerpat bez eh, de facto implementace. To už všem se dohání teď samozřejmě. No a to by mělo mít určitě důsledky pro ten finanční nástroj. Myslíme si, že do budoucna by to mohlo skutečně Eh, být velice užitečné ve Španělsku. Eh, také by se mohly dostavit ony kýžené eh, synergické efekty. Takže děkuji a velice rád odpovím na případné dotazy. Ano, děkuji. Vidím, že ten požadavek zjednodušení, tak to se tady jako červená niť táhne všemi prezentacemi a je, ano, hovoří o tom, co tedy by mělo fungovat, nefunguje. E, teď dávám slovo paní kole, panu kolegovi Pirinskému. Děkuji. Já chci říci, že se také domnívám, že toto je velice aktuální a užitečné setkání vzhledem k datům, e, co se týče situace při využívání strukturálních investičních fondů. Ehm, podle mm, dat, se kterými já jsem obeznámen, jenom 28,3 financování bylo kontrahováno a výdaje jsou, stojí na pouhých 3,2 Takže musíme zjistit, do jaké míry tato poměrně znepokojivá situace souvisí s problémy v nařízení usta- společných ustanoveních a proč je to z jiných důvodů. Další otázka, kterou by možná mohl zodpovědět pan Duklo, podle čísel z komise otevřeného datového portálu EI e, de výdaje jsou nulové v této chvíli. A jaké jsou důvody této situace? Co se týče situace u správních orgánů, 30. Eh, června, v 30. červnu bylo 88 programů bez určeného správního orgánu. To znamená, že nemohou předloženy žádné e, žádosti o platby podle těchto programů. Takže celá řada problémů, kterých jsme slyšeli a e, které potvrzují informace a závěry, které jsme již mohli udělat, tak značné míry na to vrhají další světlo. A bylo by užitečné, kdyby se účastníci pokusili zdůraznit, kde mm, jsou e, další klíčová opatření, které je mm, potřeba přijmout, aby se urychlila zpráva z autorizace těchto pladeb, fondů, z těchto fondů. Já um, se vyjádřím k tomu, co řekl pan Play, ohledně délce programů v Walesu. Samozřejmě ve Walesu um, bereme velice vážně zemědělství, je to um, přenesená, jsou tam ty pravomoce ehm, na regionální úrovni, zůstanou i po Brexitu, je tam spoustu eh, ta společných otáze, které, jak řekl pan Pirinský, jeden z hlavních eh, problémů pro nás je no, odklad, no, opoždění začátku všech programů. Jsou tady evidentně problémy na evropské úrovni. My musíme zajistit, rozpočet bude odsouhlasen co nejrychleji a společně s tím musíme zajistit, aby programy a nařízení byla zaváděna co nejrychleji, aby programy mohly začít rychle, co nejdříve. Z mé zkušenosti, i když jsou e, zdržení rozpočtu, i tak jsou tam nějaké odklady a mm, často je to z důvodu problémů na úrovni národních států. E, často e, mm, kohezní politice čest, proto trvá tak dlouho, než eh, se odsouhlasí dohody o partnerství a operační program, že tam byly problémy na úrovni členských států, že by bylo zajímavé slyšet od různých kolegů, jaké problémy jsou na vaší úrovni. Eh, co si myslíte, že eh, jaké problémy vznikají, že to z důvodu problémů na národní úrovni, nejenom na evropské, a jak bylo řečeno, že příště se věci změní, v příštím kole se věci změní, musí dojít k simplifikaci. Když bude nové programové období, vždy se říká, že to musí být jednodušší. Bohužel velice málo kdy tomu tak je. A po roku 2020, i když mnozí z nás nebudou Evropa, tak je důležité, abychom to zjednodušení brali vážně a zaváděli opatření, která zjednoduší věci pro všechny, Ehm, někteří kolegové zmiňovali platby paušálu, to by se mělo aplikovat ehm, co nejvíce. Kolezní politika tady eh, je třeba zajistit, aby to dobře fungovalo, aby to bylo jednodušší. A synergie mezi fondy, to je velmi důležité. Jeden z kolegů už to řekl. Zase na to musíme pracovat. Možná se k tomu můžeme vyjádřit, jak budeme dále eh, vyrábět synergie mezi těmito fondy. Nikoli jenom společné regulace, společná pravidla, ale možná jednotný fond do budoucna. To se navrhovalo ze strany komise, um, když se mluvilo o budoucnosti rozpočtu, jeden fond, pod který by spadalo všechno. Mě by zajímalo, zda vy Ehm, máte nějaký kontakt se spolupráci se svými kolegy, kteří se tímto zabývají, tedy strukturální fondy s ehm, rozvojem venkova, venkova zem, země, rybolovem a tak dále. Takže krátké kolo otázek dávám slovo, prosím. Co se týče spolupráce eh, se řídí na úrovni ministerstva regionálního mm, rozvoje. My máme 11 tematických cílů, 6 specifických priorit pro zemědělství, několik žádostí z každého fondu. Je velmi obtížné to sladit, spojit a mít stejná pravidla pro beneficienty, eh, pro zaměstnanost F eh, nebo eh, něco pro rozvoj venkova je tedy obtížné vytvořit společná pravidla. A nepřidávat další vrstvy tedy k různým dokumentům vyžadovaným pro různé projekty. No ta koncepce jednotného fondu, kterou e, všichni zvažují, to by mohlo být řešení. Co se týče kontrol, už jsem řekla ano, e, měli bychom pečlivě posuzovat um, finanční řízení. Nicméně naši beneficienti jsou předmětem šesti nebo sedmi kontrol během uh, života projektu. Hmm různé audity, mm, účetní dvůr, komise, certifikační orgán a tak dále. Je to o extrémně složité pro ně, je eh, velice obtížné najít společnou interpretaci pro sedm orgánů, jednotek. Eh, protože bílé není bílé pro všechny. Proto většina beneficientů váhá s žádostmi o evropské fondy, protože, no dobře, tři, čtyři roky během implementace budu předmětem různých kontrol, ale pět let poté, co skončím s implementací, tak budu předmětem kontrola, pak už nebudu mít čas na vlastní biznis. Takže specifická opatření by měla být uspůsobena eh, ke koncentraci kontroly na důležité aspekty a nikoli kontrolovat všechno. do hloubky, protože někdy je, to není důležité pro výsledek projektu a pro beneficienta. Děkuji. Myslím, že velice úzce spolupracujeme s kolegy v sociální fondy mm, menší část jde na rozvoj venkova, většinu jde pro životní prostředí. Myslím, že to funguje poměrně dobře. Je tady mm, větší eh, komplementarita, demarkace, mm, fondy regionální rozvoje, sociální fondy. Myslím, že to je že je možné to zjednodušit. Mohlo by to být jednodušší, aniž bychom spojili všechny ty eh, regulace. Ten velský program, to dlouhé, to neznamená, že e, to je špatné, ale mohlo by to být kratší, jednodušší. Co prostě dělá v regionu? O tom by to mělo být. Měly by to mít programy, které by se jednoduše implementovaly, aniž by všechno bylo v operačním programu. Prostě to zjednodušit to fungování, no to řízení těch programů. abych trošičku doplnil odpověď mých kolegů. U nás ta synergie mezi fondy je na úrovni ex ante programování a pak se ty ambice a cíle rozdělují na různé programy podle fondů, podle jednotlivých opatření. Všechna podrobná pravidla, které jsou v sektorální regulaci, Například eh, agroenvironmentální klimatické cíle, eh, tam mm, to je dobře cílené, mm, eh, výdaje, environmentální činnost zemědělců, také je nutné, aby, se tam, aby to, ty intervence byly dobře cílené. Jak řekl můj soused, Mm, pak je nutné označit ty hranice těch, syner, těch synergií, vyjasnit ty hranice. Například zemědělské fondy mm, podporují projekty, které nejsou plně e, zemědělské, ale souvisí s venkovem jako takovým a mohou být předmětem intervence z jiného fondu. Jak řekl pan Prinský, také na to chci odpovědět, pokud jsem tomu správně rozuměl ta čísla, která jsem zmínil ve svém příspěvku, vycházejí z um, DG Agriculture a e, je to, um, souvisí to s rozdílem mezi závazky a platbami. E, těch 16% je 1,7 miliard euro. Nejdříve musíme upřesnit jednu věc. EMF je velice specifickým fondem a proto je velice obtížné hledat či nalézat komplementarity s zemědělstvím. To jsou to skutečně dva různé fondy. Ve zemědělství a rybářství je těžko hledat nějaké projekty, které můžou být eh, financovány z obou dvou fondů. My tady jsme pouze v počáteční fázi na lokální úrovni, Máme jakési prohlášení o úmyslech, jak rozdělit fondy mezi těmito dvěma peníze mezi těmito dvěma fondy. Co se týče priority 4 našeho operačního programu, tedy Eh, zvýšení zaměstnanosti a teritoriální koheze v rámci participativních strategií. Zde byly zvoleny jste takové hlavní projekty a v některých regionech, například v Apulii, jsou už částečně financovány eh, penězi z FEDERu právě s eh, důvodem na s ohledem na teritoriální potřeby. To z těch ráněných námořních oblastí, které se snažíme dosáhnout prefinanční dohody také s ministrem životního prostředí. Pracujeme tedy s možností vytvářet a mít projekty, které budou moci být financovány právě z obou těchto fondů. Děkuji, já jsem naprosto souhlasím. E, platí to také pro Evropský námořní a rybářský fond i když tam byla dodána jistá další opatření. Tento fond je skutečně nadále velice specifický a obtížné nalézat tady nějaké prvky komplementarity s ostatními fondy. Ano, můžeme mít jistá společná opatření, inovace, hodnocení, lokální rozvoj, ale některá jsou velice specifická právě opatření v oblasti námořního sektoru. Ve Španělsku máme koordinaci i s ostatními fondy Stejně taky, ale stejně tak jako v ostatních členských státech si myslím, že čelíme situaci, že fondy jsou zpravovány různými ministerstvy, různými orgány a pokud pak chcete zohlednit ještě specifika jednotlivých regionů, tak je velice obtížné nalézat tuto zmiňovanou komplementaritu. Um, možná několik horizontálních prvků, ale to je vše. Předsedky, děkuji, dostáváme se z druhé části a chceme se vyslechnout příjemce, paní Kesonkila z Valonska, prosím, máte slovo. Děkuji za eh, zájem naší instituce. My tady eh, prezentujeme ehm, kroky, které jsou možné díky podpoře SNF. Je to tedy určitá ta valorizace naší každodenní práce. Toto je mapa. Nejsme nemám slajdy, Eh, mm, takže rozvoj, integrace, integrace, eh, musí socializace. Ta výzva je kapitola 12, kde je 14 kapitol, týká se to mm, více než 16 milionů obyvatel, je to venkovská oblast s nízkou mobilitou, málo zaměstnání, tedy eh, přístup k Eh, zaměstnání je obtížný. Naše eh, eh, často jsou, to týká osob žen, které jsou na podpoře nez, nezaměstnanosti nebo bez statusu, takže Um, jsou tam um, sociální pracovníci, šoféři a podobně. Takže co eh, děláme pro ty eh, ohrožené osoby eh, finančně i sociálně? Mm, je tam mm, nízká šance otevření se ehm, ehm, prostě zaměstnání a Ehm, často ty lidé potřebují eh, řidičský přís, eh, průkaz, možnost ehm, někam se dostat, s někým se sejít. Často mluvíme o lidech, jejich život je mm, mm, v podstatě ehm, velice obtížný. Ti lidé stále mají nějaké cíle, Často to má dopad na rodinu, lidé se podílí své zkušenosti se svojí rodinou. Často um, jde o to, že um, zaměstnaný rodič vlastně um, dává smysl života um, pro své děti. Um, lidé se um, Eh, samozřejmě snaží se mm, plně zapojit do života společnosti a eh, starat se o životní prostředí. Naše zkušenost CSF nám umožňuje, aby ty iniciativy běžely celou řadu let. Chceme pomoci lidem najít pracovní místa, máme různé mm, sociální programy pro eh, lidi, kteří se dostali do problémů, Um, hodnocení dovedností, znalostí, pomoc eh, služby, které eh, podporují sociální profesní integraci. Projekty jsou zaměřené na dlouhodobě nezaměstnané a mm, toto jim umožňuje lépe participovat v různých projektech, poskytujeme so, psychologickou sociální pomoc. Dostáváme fondy eh, výše 26 výdajů bez NSF. Mm, by naše činnost byla ohrožena, mělo by to velmi negativní důsledky na eh, lidi, kteří mají naši podporu, takže to je pro nás klíčové. Bojujeme proti ekonomické sociální nejistotě. Má to výhody, nevýhody. Mm, Vede to k, ke stresu, že dojde ke ztrátě naší pomoci a nám, nás to nutí eh, brát to, co děláme, velmi vážně. v eh, nás nutí k přísným kontrolám, ale mm, to je dobré, co se týče koherentního programování. Máme mm, poměrně jasné odpovědi, když dostaneme otázky nedochází k nějakým inspekcím, vzdělávání. My známe naše posluchače, ale negativnější je, že naše združení musí eh, často platit dopředu, protože nám ESF platí později, což nás nutí um, brát si úvěry a uh, úroky pak platíme my, že na závěr to je velmi pozitivní, je to velice administrativní zátěž pro nás, náročné to je, ale jsme rádi, že dostáváme financování se. Eh, eh, naši Eh, jak si eh, klienti jsou, mm, se jim dostává pomoci. Děkuji tedy za vaši pomoc a rádi odpovíme na vaše otázky. Děkuji paní doktorka Trautmann z Velké Británie, prosím. Děkuji. Já jsem Charles Rotman, eh, Eh, s ESIF Go program eh, v Anglii. A já tedy reprezentuji eh, příjemce podpory v Anglii a ve Walesu. ESF je vynikající program a samozřejmě zajímá nás dopad na ekonomiku venkova. Eh, my reprezentujeme asi 30 tisíc eh, členů a snažíme se zachránit také to, aby vlastnická práva zde eh, byla zachována. Proto ten program pro nás je zásadní program z hlediska podpory růstu Eh, našich firm. Je celkem 32 tisíc a eh, sehrávají velice důležitou roli eh, v rámci britského hospodářství. Je třeba říci, že ten náš růstový program je nový, je nyní úžej zaměřený než dříve, spojuje regionální fond, sociální fond a také prvky rozvoje venkova v jednom programu. No, není to jednoduché, ale je to jakýmsi způsobem eh, spojené a já o té problematice budu hovořit za chvíli. Lze tento program využít jako nástroj, eh, který opravdu může podpořit eh, zdravý růst na venkově tedy to je cíl. Vyšší růst a vyšší produktivita eh, na venkově. A to ve Velké Británii eh, důležitá otázka, otázka, která nikdy eh, nebyla vyřešena a jak se tedy obejít v budoucnosti bez evropských fondů, to bude velice zásadní pro budoucnost. Tento program se snaží zajistit to, aby každé eh, vynaložené euro mělo nějaký ekonomický efekt, to znamená eh, pracovní místa, eh, produktivita a tak dále. A dá se říci, že je že se to tady daří. A důležité je, aby opatření, která přijímáme, byla koherentní. Ekonomika na venkově eh, to má objem 329 eh, miliard eh, liber, z toho 8 miliard jde přímo ze zemědělství. A když si vezmete ještě cestovní ruch, tak to je dalších 30 miliard. Tato čísla, myslím, dostatečně znázorňují to, jak velkou roli sehrává právě eh, venkov v celkové národní ekonomice. Na venkově samozřejmě existují eh, speciální výzvy, omezení eh, a ty je třeba trošku jinak řešit než v obecné situaci. A právě ten program pro venkov je příležitost, jak s tím pohnout. My máme v Británii velmi neflexibilní plánovací systém. Kdo chce eh, mm, jak se diverzifikovat, tak na to spotřebuje léta času. Eh, de facto nemáme širokopásmové připojení na venkově, to nám opravdu chybí. Eh, je to pravda pro celou Velkou Británii, nejenom pro Anglii. A další máme problém s nemovitostmi, jejichž ceny se zvyšují a zvyšují a nic nového se nestaví. Jestliže tedy lidé nemají opouštět venkov, eh, pak potřebují dvě věci. Potřebují se tam mít kde uživit, tedy práci, a potřebují mít kde eh, bydlet. Jinak budou odcházet. Pokud se týče toho růstového programu, Eh, což je jeden ze strukturálních fondů. Eh, v Anglii z tohoto programu v období, tedy v daném období má jít 177 milionů eh, liber a ty nesmí být použity na nic jiného. Takže skutečně to znamená, že je to skutečně vyhrazeno pouze pro ty venkovské podniky. Důležitý je proces rozhodování a je také svým způsobem zajímavý. My máme eh, centralizovanou vládu, eh, přičemž eh, my tady máme určitou už tu devolvovanou, jak se tomu říká, administrativu, ale jenom ve velmi malé míře. Máme tedy strukturální výbory ESIF, které by tedy měly existovat na lokální úrovni, ale klíčem je to, že mezi tedy vztahy mezi těmi místními orgány a centrálními orgány nefunguje, jak by se patřilo, poněvadž na lokální úrovni eh, nemůže rozhodovat eh, v plné míře eh, podle vlastních podmínek a okolností. A to tež se dá říct, eh, platí třeba o Skotsku nebo o Walesu. Eh, pokud se týče témat toho eh, programu, tak ta jsou čtyři. Transfer znalostí, konektivity, čili širokopásmové propojení, cestovní ruch na venkově a zpracování potravin. Čili na toto se mají tyto programy soustředovat. Eh, a samozřejmě potřebujeme tady skutečné eh, autentické partnerství mezi centrální vládou a těmi místními představiteli. Eh, možná, že dosud eh, jste měli z mého z mé prezentace takový negativní dojem, ale ne. Eh, toto je důležitý program, který potřebujeme proto, abychom na venkově také vyvolali řádný a pevný hospodářský růst a s tím tedy vytváření nových ekonomických příležitostí. Klíčová je tady ovšem koordinace. A e, je třeba e, také dát více zodpovědnosti e, na to místní úroveň, protože na místní úrovni lidé vědí, co je třeba na rozdíl tady od té centrální úrovně. Čili je tady určitá větší koherentnost a konzistentnost na místě. Samozřejmě jde o to, abychom také tady měli určité jaksi výsledky za investované peníze. Já si myslím, že eh, toto je skutečně zásadní a je třeba zajistit řádné vynakládání evropských prostředků. Ale jestliže eh, vláda, ať už tedy v Londýně nebo v Walesu, eh, se si to mají na starosti, pak je třeba, aby se změnil přístup, změnila mentalita a pak dojde ke změně přímo v terénu. A my se snažíme zjistit, jak toho dosáhnout. My víme, že ty strukturální fondy jsou složité, to tež se dá říct o tom růstovém programu. A e, pokud něco potřebujeme, je to zjednodušení. E, to Eh, může být prostě všechno shrnuto po jeden program nebo ne, ale hlavně, ať je to jednoduché. Eh, my eh, už vlastně za poslední 16 let já se vlastně zabývám touto problematikou a tento program je v podstatě to nejsložitější, s čím jsme zatím měli co dočinění. Je dobré, že nás to nutí do dialogu s vládou, ale prostě ten dialog musí být mnohem lepší. Ten program pro Anglii a program pro Wales jsou důvěryhodné, protože eh, požívá jaksi důvěry u příslušných orgánů, ale přesto je to třeba administrativně zjednodušit, daleko lépe koordinovat eh, s mechanismem eh, výplaty fondů a tak dále. V případě Británii, když tedy v roce 2019 eh, budeme opouštět eh, Evropskou unii, eh, musíme na, tedy použít to do dědictví tohoto programu a vybudovat na tom něco nového a opět zajistit si rozvoj venkova do budoucna a taktéž růst produktivity. Děkuji vám. Já vielen Dank. Děkuji. Eh, ve věci dialogu s eh, vládou Spojeného království bychom také si, jak si dokázali představit, že by to mohlo být lepší, proto vás chápu. Eh, prosím další. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat výboru, že nás pozval na tento seminář. Děkuji také jménem Svazu italských odborů má organizace je členskou organizací tohoto svazu. Svazu družstevníků. Provádění zastřešujícího nařízení strukturálních a investičních fondů se týká i částečně Evropského námořního a rybářského fondu, jak již zde bylo uvedeno. Nařízení Zdá se, že něco nefunguje. Toto nařízení má všeobecná opatření pro Evropský fond pro rozvoj venkova, Evropský sociální fond a další kohezní fondy, ale netýká se EMFF a EFRE. Ostatní uči, ustanovení se týkají všech fondů. Co se týče dalšího nařízení, tady druhá část se týká EMFE, Některá opatření ovšem se pak týkají veškerých fondů, eh, evropských strukturálních a investičních fondů, takže je to poněkud rozrůzněné. Já bych ovšem se rád vrátil k obsahu. Čtvrtá část se exkluzivně týká správních aspektů, tedy kontrola a finanční zpráva. Je to tedy zejména oblast, která spadá pod zprávu členských států. Není to tedy zajímavé pro příjmence. Dále článek 132, tam jsou lhuty pro platby. Co se týče příjemců z Námořního rybářského fondu a zemědělského fondu, tady, je zajímá, tady jsou zajímavé některé e, články. E, oni jsou totiž, e, příjemci jsou součástí monitorovacího výboru, definice tematických cílů, výkonnostní rezerva, teritoriální investice, které mají na pomoci integrální teritoriální investice. Toto vše se samozřejmě také týká sektoru rybářství, ovšem příjemci eh, pro ty to není nutně zajímavé s ohledem na provádění nařízení. Dále lokální rozvoj, participativního charakteru, kapitola 3, zde jde o udržitelný rozvoj rybářských zón a také akvakultury a hlava pěté eh, opatření v rámci sdílené zprávy v prostředku. Toto má dopad na příjemce hlediska financování flaků, to jsou ty lokální akční skupiny pro Zde existuje několik různých iniciativ, které vznikly v důsledku těchto flagů. Je zde tedy přímý kontakt mezi zúčastněnými stranami a nařízením 1303 Článek 58 hovoří o fondech EFSI a pak se také hovoří o, o článku 59 EMFF, kde se říká, že, je, že je tady mají mít právě zřízení tyto flagy, ty lokální akční skupiny v sektoru rybářství. Co se týče této kapitoly, tady dochází skutečně k jistým spožděním. Tak to bylo již minulé programovém období EMFF, a nyní dochází k stejné situaci. Snažíme se tady mít strategii pro veškeré flagy, centrální koordinaci, ovšem flagy v oblasti rybářství jsou zúčastněnými strany chápány jakožto konkrétní šance pro provádění různých opatření. V tomto případě to eh, samozřejmě také závisí na kvalitě programu a také eh, na kvalitě těch různých iniciativ, které pomocí flagů jsou realizovány. Toto vše má eh, vliv na to, zda to má nějaký přímý dopad na příjemce. Eh, ustanovení tohoto nařízení, o kterém hovoříme, se týká zejména správních aspektů, což tedy spadá spíše do institucionální oblasti a ne nutně do oblasti, která zajímá příjemce. Již bez tak je obtížné eh, pro příjemce, aby skutečně správně pochopili, jakým způsobem můžou čerpat prostředky z tohoto fondu. Ale jak říkám, je zde jistá velká část, která se snaží přímo zapojit příjemci a myslím si, že se stále podhodnocují tyto inovativní možnosti, které z tohoto vyplývají. Bylo to asi poněkud rozmrženo při institucionálních postupech. Nestačí, abychom byli definováni jako partneři, pokud chceme mít skutečně nějakou novou roli. Já tady hovořím o partnerství, o kterém se zmiňuje článek 5. A také Hovořím o odpovídajících dohodách společného strategického rámce. Nejdříve koncepce partnerství a zprávy na různých úrovních. Toto musí mít nejdříve opětovně zrevidováno, abychom přesně viděli, jak efektivní to ve skutečnosti vůbec může být. Počet odpovědných lokálních, regionálních eh, komunit a odpovídajících orgánů, tak jak se to uvádí v článku 5. Toto je skutečná institucionální džungle. Máme tady mnoho různých zájmů, částečně jsou to centrální, lokální, regionální politiky, někdy jsou velice heterogenní, někdy jsou mezi nimi skutečně velké rozdíly, což vše vede k tomu, že není možné či lehké vést nějaký koherentní dialog, je to skutečná džungle a počet ekonomických aktérů, či respektive ekonomičtí aktéři jim se nenaslouchá. Jejich role je potom zmařena pomocí postupů, které nedokážou eh, se dobře vpravit do vypracování dohody. V těch dohodách nejde o to, aby odlišná mínění, eh, například mínění nějaké menšiny, byla zohledněna. Jinak než oblasti poradních rád, které existují v oblasti rybářství. Proto bychom měli ještě jednou eh, pozorně prostudovat dohody o partnerství, zejména například článek 15d, tam jde právě hlubší zapojení partnerů při vypracovávání dohod. Jak můžou tedy tito partneři efektivně se podílet na vypracovávání programu tak, jak to je ustanoveno v článku 26 a 29 nařízení a dále. Kontrolní výbor, to je článek 28. Jak tam mohou být partneři zabojení právě v případě, že jsou pouze pozorovatelé a nemají hlasovací právo? Je možné jim hlasovací právo dát, ale není to povinnost, takže tady je jistý manevrovací prostor. Partnerství není něco, co se automaticky stane skutečností pouze proto, že máme odpovídající legislativu. Partnerství musíte vytvářet, žít a podporovat postupy, které zajistí transparentnost, tak, aby lidé skutečně se mohli na té práci podílet. V opačném případě dojde pouze k situaci, že máme nedostatek transparentnosti. Jak tedy zjistit, zda je partnerství dobré či méně dobré. Já si myslím, že by stačilo, kdyby komise metodicky uplatňovala to, co je v odstavci 6 článku 5 toho nařízení. Tam se říká, že komise musí minimálně jednou ročně si vyslechnout organizace, které zastupují partnery na úrovni Unie. Co se týče realizace podpory fondu a dále má být vlastně dána zpráva jak radě, tak parlamentu, která k sobě bude ospěhovat výsledky tohoto, této kontroly. Samozřejmě, můžeme k tomu přistoupit pouze teoreticky či čistě esteticky, a nebo zvolíme přístup, že to skutečně v praxi bude účinné. To závisí na nás. E, na možný sektor říká, že je třeba konzultovat poradní rady, a komise na jejich názor musí zareagovat, i když to třeba bude negativní reakce. E, tak to bylo stanoveno ve společné rybářské politice, tak to byla zahájena nová participativní fáze, byly zavedeny nové procesy bottom-up, které mají zajistit e, lepší dodržování ustanovení nařízení. Pokud chceme mít skutečně účinné partnerství, tak si ještě musíme jednou podívat na právě na těch model poradních rad a možná ho trochu poopravit. Děkuji. A jako poslední vystoupí paní Michailov, prosím. Děkuji. Děkuji za pozvání. My budeme prezentovat opatření, které jsme začali implementovat k mm, zjednodušení um, do programu, protože my jsme také beneficienty. Regionální operační program je jeden z nejdůležitějších a nejsložitějších Eh, programu, co se týče finančních alokací a počtu priorit. Máme 12 prioritních os, z čehož 10 se eh, řídí na regionální úrovni a poslední dvě na národní úrovni. Musíme specifikovat, nutnost um, respektovat princip koncentrace. Z tohoto důvodu máme první čtyři prioritní osy, které mají um, alokaci poloviny programů. Ma, nyní jsme otevřeli většinu těchto os, tři z nich se stále připravují, mluvím tady o těch deseti, které se regionálně spravují a stále čekáme na vysvětlení ohledně e, ose číslo jedna, to se týká státní, vysvětlení státní pomoci. To, že to je předmětem jednání o státní pomoci. Pak je tady osa technologický transfer, pak osa číslo 8. Tady implementujeme E, součást národní politiky, co se týče zdraví a sociální infrastruktury. E, mm, tady jsou nějaká opatření, která stále vyžadují další vysvětlení. Pak, co se týče osy um, pro uh, opatření méně uh, některých znevýhodněných komunit, sociální Evropa a sociální fondy a tady očekáváme, že budou tyto skupiny zvoleny e, jinými programy, lidský kapitál. Um, um, co se týče alokací, tak tady vidíte ta čísla a tady vidíte, že Osa číslo dvě je věnovaná soukromým um, ehm, firmám, tak tady jsou dvě důležitá opatření. Jedna je program de minimis, pak je tady státní pomoc pro malé a střední podniky. V některých regionech máme celou řadu programů, které zvýšily výrazně alokovanou částku pro tento region. Takže je velmi důležité, že tam je velice vysoký zájem o mm, potenciálních to Pak osa číslo 6, to je, tady máme strategicky um, zvolené projekty, um, regionální infrastruktura v některých re- regionech, Eh, to je 350 mm, Co týče implementace, koordinace probíhá na národní úrovni, strategické mm, strany Ministerstva pro regionální rozvoj, zpráva evropských fondů. Pak je tady výbor pro um, partnerské strukturální fondy, pro regionální operační program, struktury učené vládou, eh, řídící orgán, ministerstvo regionálního rozvoje, je tam osm orgánů eh, pro každý region rozvojový, ministerstvo, registr veřejných financí, vydává certifikace platebního orgánu. Um, a také je důležité um, veřejné zakázky, to je důležité pro koordinaci veřejných zakázek. Jak řekl můj kolega, všechny administrativní orgány byly akreditovány a my jsme rádi, že jsme dosáhli pokroku. v červnu jsme diskutovali otázky zjednodušení, jak zjednodušit ta opatření, jak urychlit ten kontraktrační proces a podporit beneficienty při přípravě programů. Jsou tady nějaká opatření, která popíšu dole, co se týče zjednodušení implementace. My jsme um, Máme předkontrakční, mm, mm, předkontraktní e, eh, fázi, kterou jsme uvolnili. My jsme uvolnili požadavky na beneficienta na chvíli podpisu, eh, takže dáváme nějaký čas po podpisu, aby poskytli některé dokumenty, majetková práva, podobně, která se obtížněji získávají také jsme co nejvíce snížili eh, nutnou dokumentaci v předkontraktační fázi, takže některé dokumenty budeme kontrolovat pouze eh, tam, kde začíná kontrakt eh, a u zvolených projektů žádáme o prokázání. Také jsme prodloužili lhůtu pro předložení stavebního povolení z 60 na 90 dnů. My jsme um, zjistili, že dochází k eh, zdržením ze strany obcí, hrozila ztráta financování, pokud nebudou eh, předloženo stavební povolení do 60 dnů eh, od uzavření kontraktu takže jsme jim dali dalších 30 dnů. Co se týče regionálních programů, máme jednak konkurenční, nekonkurenční výzvy, co se týče veřejných beneficientů, tak jsme začali implementovat e, nekonkurenční výzvy, protože hodně beneficientů má zájem, má projekty a my chceme urychlit implementaci osy, takže jsme to přesunuli do nekonkurenčního. Také jsme začali redukovat e, lhůty, takže vydáme oznámení po dvou měsících, ehm, zahájíme výzvu Eh, veřejné konzultace, že snížíme toto období ze dvou měsíců na jeden, protože eh, lidé znají naše povinnosti. Veřejná konzultace trvá 4 až 6 měsíců, není čas na přípravu projektů a Eh, předkládání žádostí, co se týče um, nekompetitivních výzvů, um, energetická účinnost u budov pro bydlení. Um, fondy jsou stále k dispozici, my eh, ty kontrakty urychlujeme a projekty jsou kontrolovány okamžitě po hodnocení máme alokované fondy, nemusíme čekat na uzavření těch výzev, pokud ty projekty mají minimální um, splní minimální požadavky, tak je vyzveme. Máme finanční alokace, které nejsou pokryté, protože jsme nedostali způsobilé žádosti, Začali jsme agregovat některá hodnocení a tímto způsobem snižujeme, zkracujeme období výběru projektů. Hmm, kontrolní seznam. Tady jsme omezili kontroly a pak tady máme um, rychlejší hodnocení registru a jsme rádi, že to máme. Co se týče veřejných beneficientů, tak akceptujeme velice drobné změny kontraktů, pokud tam jsou drobné eh, více práce vedle ve srovnání s Eh, studií proveditelnosti. Jsou tady legislativní změny, které jsme začali implementovat. Co se týče veřejných postupů, to zjednodušujeme co nejvíce. Také implementujeme mechanismy na pomoc při financování, takže jim dáváme E, financ, předběžné financování až do 10 celkové způsobilé částky a mohou aplikovat mechanismus plateb, který je jiný než běžného financování. A poslední opatření u kontraktu jsme začali dávat kontrakty na projekty, které přesahují 50 finančních alokací prioritní osy, protože jsou úspory v tendrovém procesu, především výstavby. A z tohoto důvodu jsme se rozhodli kontrahovat až 50 Děkuji vám, pokud máte otázky. Děkuji. Děkuji. Navrhla bych eh, jistý postup. Na seznamu máme ještě další čtyři řečníky a prosím, abychom je nechali vystoupit a potom společně prodiskutovali druhou třetí část. Kolega Pirinsky pak bude první, kdo dostane slovo. Pan Popens z generálního ředitelství Regio, máte slovo, prosím. Well, thank you, Mrs. Gressler, and thank you. Děkuji vám, paní Gresle, a děkuji vám za pozvání na tento workshop. Já eh, přeskočím mnoho z těch věcí, které tady už byly eh, zmíněny, to znamená eh, zdržení v tom programovacím období, také velice velké rozdíly mezi tím, jak tomu přistupují jedine, jednotlivé země. My třeba u nás eh, jsme to provedli poměrně rychle a neustále tedy zdůrazňujeme, že toto období eh, je velice odlišné od období předchozích, poněvadž eh, je to tím, že kvalita je pro nás důležitější než rychlost. Samozřejmě máme za úkol utratit určitý rozpočet, ale nejde jenom o peníze. Máme zacílený, koncentrovaný přístup, máme tady to ex ante kondicionalitu a e, podobně. Samozřejmě ta implementace tu a tam se nám opozdila, ale třeba v současné době je splněno 91% těch ex ante podmínek, čili domníváme se, že do budoucna bychom toto mohli udržet. Také nám tady eh, přicházejí eh, informace o chybovosti a o tom, že opravdu eh, některých zemí se to zdržuje, Rakousko, Německo, Itálie, Belgie, některé programy Iterek, ale opravdu není na nás, abychom soudili, proč se to tu a tam děje, poněvadž eh, většina, je, je to pouze menšina ve většině případů a samý to funguje. Eh, další eh, důležitá věc je způsob uzavírání účtu a do budoucna to zřejmě povede ke zvýšené chybovosti. Ale v souvislosti s okolnostmi, které neovlivníme, na kterých se shodli kolegislátoři, to jsou ty ten zvýšený počet zálových plateb a podobně to skutečně eh, nepřispívá k rychlosti implementace, ale spíše k její kvalitě. Ale já vám mohu ukázat, jak eh, se nám může dařit eh, úroveň investic v politice soudržnosti tady to souvisí s několika věcmi. Nejenom tedy k těmi ex ante podmínkám a eh, k celkové implementaci eh, kohezní politiky, ale jde také o eh, implementaci přímo v terénu v jednotlivých zemích a také konkrétní opatření pro jednotlivé země zde se hrávají roli. Hodně jsme tady hovořili o rámci výkonovém. Je to vlastně poprvé, kdy ho tady máme, kdy je tam obrovské množství indikátorů. Ale já si myslím, že eh, to potřebujeme, eh, musíme to implementovat a musíme o tom zpracovat zprávu, aby se prostě eh, vidělo, jak to funguje. Čili vlastně Eh, tady ten celký, celkový výsledek, tak to opravdu eh, eh, není všechno špatně, tam to má velice dobré aspekty. Chtěl jsem vám ukázat tento diagram. Všichni tady hovoří o pomalejší implementaci, ale když se podíváte na chybovost investic v politice soudržnosti, tak ta chybovost je poměrně stabilní. Eh, ale eh, vidíte, že jsme měli tady problémy N+, eh, tedy opatření N plus 2, která naběhla v roce 2013-2014, takže tady se to projevilo. A když se podíváte na platby, tak v letech 13 až 15 došlo k vyplacení 47 plateb a v podstatě šlo o plnou absorpci. Tam my jsme vyplatili prakticky všechno, co bylo možné a to vedlo k našemu optimismu do eh, dalších eh, let. A dá se říci, že můžeme očekávat v brzké době eh, plnou absorpci a máme nyní chybovost tedy o něco vyšší. 045 e, a tak dále. Ale vidíme, že to plnění se e, zlepšuje, nejlíp je na tom Jirsko, e, ale také země, které na chvostu, jako třeba Kypr, tak nebo Rumunsko, tak i tam se to nyní urychluje. Takže je vidět, že se tady něco děje. My tedy Eh, hodně spolupracujeme s eh, jednotlivými zeměmi, ale soustředíme se na ty, kde eh, vidíme více problémů. Máme tady tedy průměrnou míru plní zhruba 38 Celkem nám jde o, nebo hovoříme tady zhruba o 100 tisících projektech, které byly eh, přímo naplněny eh, na místě. Eh, problematický je Interreg, ale to je malý program, který je poněkud komplikovaný, takže tady to nám zase nepůsobí tak velké starosti. Další záležitost a to jsou ty ex ante podmínky. Na tom obrázku to vypadá e, velmi komplikovaně, ale na většinu z nich se skutečně soustředíme. A přestože máme více než 900 akčních plánů, přesto se to daří. E, v některých členských zemích jsou trošku problémy s těmi ex ante kondicionalitami, ale e, uvidíme, e, de facto e, tady se to uzavíralo na konci srpna nebo ke konci srpna, takže výsledky ještě nemáme. Nám tady jde hlavně o zaměření na investice a tady vidíme, že třeba v oblasti životního prostředí Eh, tam máme velmi významné investice, které lze plnit pouze eh, v souvislosti s ex ante podmínkami. Eh, tak já jsem hovořil o celkovém, celkovém fungování třeba tady vidíme Rakousko, tam eh, byl vlastně jeden eh, program místo devíti regionálních programů, nebo tady vidíte eh, Německo k tomu přistupuje regionálně a třeba v Itálii tam toho designovaného je už hodně, takže tam zbývají už jenom asi tři programy, většinou jde o malé přeshraniční programy. Čili to jsou eh, čísla docela dobrá. My máme v programu také eh, velké projekty, ale eh, tady vlastně ty, to podávání žádostí tak to opravdu jde velice dobře. Máme tady ovšem také ona ta úzká místa už jsme o tom hodně slyšeli. Někdy skutečně platí, že naše operační programy se musí vypořádat eh, s komplikovaností některých politik. A samozřejmě, že státní pomoc to je důležitá vnitřní politika, ta zajišťuje fungování společného trhu, čili my ji opravdu potřebujeme. A eh, de facto my tyto programy musíme implementovat také s ohledem na tuto politiku. A my tady máme eh, systémové eh, překážky, to jsou, nebo ta úzká hrdla, jak se tomu říká. Ehm, k tomu patří ty ex ante podmínky, designations, eh, někdy nemáme dostatek předložených projektů. A pravda je, že občas máme příliš komplikovaná pravidla. Nicméně je to hm, nařízení, které prostě musí postihnout vše. Eh, my jsme tady eh, viděli také čísla z těch eh, předchozích prezentací. Máme tam tolik všelijakých prostředníků a to všechno i dále komplikuje ty programy. My se samozřejmě tím budeme zabývat. Ale jak víte, my teď už vlastně ta, tu otázku zjednodušení dořešujeme skutečně eh, mnohé bude možné zjednodušit ještě v tomto období a já věřím, že parlament nás v tom podpoří, eh, poněvadž to bude poměrně rozsáhlá práce. No, já bych vám ještě rád řekl možná něco víc, nevím. No, eh, jak tedy jako DG nebo komise se chceme vyrovnat s těmi úzkými místy? Tak především Máme monitorovací systém, který se zaměřuje na programy, které fungují spíše hůře. My máme někde problémy na úrovni členské země a tady to řešíme konkrétními akčními plány. Nedávno jsme byli v Bukurešti a nyní skutečně máme velmi konkrétní akční plán, kde se zaměřujeme na oblasti, Eh, které, kdyby projekty byly a mm, kde tedy je třeba to nějakým způsobem posunout. To tež jsme dělali v záře, záhřebu. Čili e, také se zaměřujeme na všech zemích na ty implementační orgány. Snažili jsme se také upravit eh, naši technickou pomoc. E, Máme tady nedávný systém, který nám umožňuje zaměřovat se na velice konkrétní eh, úzká místa a eh, velice flexibilně jsme schopni tam přesunout třeba eh, lidi z jiných členských zemí, kteří mají příslušnou expertízu. Pracujeme také s dalšími programy, tady bych zmínil Jaspers, kde jsme řešili situaci eh, velký problému, ale také eh, na úrovni prioritní osy. Čili tady se vlastně zaměřujeme na to, abychom zjistili, jak je možné posílit kapacitu právě těch řídících orgánů. V některých programech eh, jsme eh, si dohodli, že třeba také DA dostane určitou eh, posílenou kapacitu a dokonce i v oblasti státních zakázek a státní pomoci. Tady například pořádáme eh, velice specifické semináře a podobně. Čili členské země skutečně by měly vědět, kam se obrátit o pomoc a e, my se snažíme tento typ e, spolupráce podporovat. Byla tady otázka spolupráce mezi zemědělstvím, rybolovem a podobně. My na komisi máme každý týden schůzi koordinátorů z příslušný DG. To je součást našeho systému, čili e, ta koordinace nám zajišťuje to, že také jednotlivá DG v komisi hovoří stejně. Čili tady ta spolupráce je opravdu na pravidelné bázi a pracujeme za pomocí expertů z členských eh, zemí. Já jsem například eh, byl na posledním eh, zasedání, kde jsme se zabývali analýzou toho, jak řešit jednotlivá úzká místa přetrvávají významné záležitosti, které je třeba řešit, včetně podvodu. Eh, tady eh, máme eh, takzvaný pakt integrity, který, na kterém jsme trvali v případě 11 členských států. No a to je de facto prevence. No a samozřejmě velké téma je zjednodušování. Eh, je to všeobjímající termín, ale my alespoň něco provedeme eh, také už v tomto období. Eh, to budou zjednodušené možnosti vykazování nákladů v tom takzvaném omnibusu. A my se budeme soustředovat na konkrétní případy toho, jak v rámci EA FARDO, tak eh, jak tam eh, ty jednotlivé možnosti eh, počítání nákladů zjednodušit. Náš audit vlastně postihne zhruba jenom 5 celkové populace. No a samozřejmě Eh, vyžadujeme ještě další verifikace. Hodně spoleháme na národní audity a naši experti analyzují tyto zprávy z národních auditů a provádějí eh, na jejich základě analýzu rizik. V případě z DG, eh, DG Employment máme společné audity a mm, to je také cesta ke zlepšení, ovšem dělají to i jiné instituce podobně. Například tady máme eh, řídící orgány AIB, eh, Jde o to, aby se tady neduplikovala práce. Ale už jsem hovořil hodně dlouho a musím nechat čas také kolegů. Loris Hoffman, bitte. Děkuji, paní Loris Hoffman, prosím. Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za um, a toto je špatná prezentace, se mluvám. Já tady mám um, já jsem to poslala ve čtvrtek, mám tady chlešku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 Takže už můžu začít. K otázce RF a D. Proč tedy ta, e, to společné nařízení? S cílem zlepšit koordinaci mezi fondy, harmoni, více harmonizovaný přístup a větší komplementarita mezi fondy. Harmonizace E, se také snaží o rovnější podmínky mezi členskými státy a beneficienty. Podíváme se na datum. A, ah, pardon, moment. Tak já budu prostě jenom mluvit. Omlouvám se. Mm, takže jsme se snažili o rovné podmínky pro beneficienty. A také jsme chtěli zajistit, aby byla větší efektivita, aby ty fondy na venkovských oblastech fungovaly společně, nikoli jenom paralelně. Aby to fungovalo, abychom všichni uh, sledovali stejné priority, na evropské úrovni cíle EU 2020. Je tady eh, řada společných mechanismů, které mají zajistit koherenci mezi fondy a eh, implementace správných podmínek. Pak jsou tady nějaká specifika o Fondu pro rozvoj venkova, což vytváří také problémy. Ehm, jsme součástí rodiny e akce, ale také společné zemědělské politiky. Jsme takzvaný druhý pilíř. Za těchto podmínek musíme zajistit určitou komplementaritu. Takže mm, doplňujeme společně s jinými aktivitami, podpora příjmů, ekologické platby, zelené platby, přímé platby, Eh, klimatická eh, opatření a podpora specifická pro farmáře si prvního a druhého pilíře. Takže to všechno musí eh, dobře spolu s, souviset. Máme tady finanční kontrolní aktivity v rámci jednoho společného nařízení pro SZP a také máme Eh, určitou implementační specifiku. V té, v té oblasti máme tady velký počet beneficientů a poměrně velký počet malých projektů. Na základě tohoto ehm, těchto politik máme eh, vlastní specifické nařízení z kontroly, pravidla kontroly managementu ehm, v rámci společné zemědělské politiky. Mm, když začneme programování, a to jsme tady mluvili o programech, které mají 400 stránek a jiné, které mají 1400 stránek. Takže tady, že jsou tady velké rozdíly. A zdá se, že některé členské státy to mohou dělat stručnější než jiné. Také je otázka, členské státy, že by měly e, opatření být cílená, Neměli by brát všechno a měli by vysvětlit, co e, budou dělat. Některé členské státy mm, považují, e, považují ten program za celkové vysvětlení, co je možné udělat, že máme určitou marži manévrovací pro programování Co se týče eh, legislativního postupu schvalování RDP, eh, tady je hezký slide, ten vám pošleme, jakmile bude k dispozici. My jsme srovnali se situaci se, eh, s obdobím 2007 až 2013 se situací 2014 až 2020. Chci upozornit na tři věci. První. Eh, souhlas eh, návrh EK eh, byl pro obě období asi dva a půl roku před začátkem druhého období. Druhé období 2014 až 2020 to bylo tři měsíce později. Pro nás to bylo poprvé, co jsme spadali pod spolurozhodování. V eh, období 2007 až 2013 jsme podporovali, potřebovali 14 měsíců na schválení základního právního aktu a na období 2014 až 20 nám to tvrdalo, trvalo 26 měsíců, takže o rok déle v základním legislativním postupu, abychom schválili základní akt. To byl byla mm, trošku jiná situace ve srovnání s předchozí situací. Druhá e, e, věc, schvalovací proces, to bylo um, mm, 2007 až 13 mm, trvalo 18 měsíců po schválení a v novém e, nám, období nám to trvalo 12 měsíců, takže jsme to zkrátili, ale abych byl upřímná, celý proces trval poměrně dlouho. Eh, bylo tady určité spoždění v implementaci programu. Hmm, co se týče provádění, tak my jsme um, provedli 21,4 rozpočtu, některé členské státy už 41,2, mm, nejnižší eh, je 5,6 Takže vidíte, že tady velká marže velké rozdíly mezi členskými státy, co se týče provádění. Souvisí to samozřejmě s administrativní kapacitou členských zemí a otázkou, kdy začaly. My máme členské státy, které měly dlouhou dobu eh, starého programů, eh, tam přechodná pravidla a některé členské státy eh, začaly poměrně rychle implementovat politiku. Takže tady máme velké rozdíly. A já se chci omluvit panu Perinskému. Máme mm, tuto chvíli problém s otevřenou datou platformou. Um, tento technický problém se pokusíme vyřešit co nejdříve. Co se týče mm, cílových indikátorů, tak tady máme jinou situaci. My jsme plánovali podporu pro více než 3000 tisíce zemědělských podniků. Doposud jsme dostali 28,1 těchto farem Eh, kde byly finalizované projekty a doplacené do konce eh, minulého roku. Takže máme samozřejmě vyšší čísla. Mm, máme také nižší výsledky pro postupy, jako je školení, pro poskytování lepšího přístupu k infrastruktuře a službám ICT. Mm, tady máme jenom 8 um, cíle dosaženo, takže tady hodně práce, ale máme mm, poměrně velkou důvěru, především co se týče um, čísel u těch již uzavřených projektů odsouhlasených tam jsme dále než u těch eh, finalizovaných projektů, které byly doplaceny. Eh, teď se hm, podíváme na mechanismy, které máme, takže ex ante kondicionality, myslím, fungují. Byl tady rozumný postup ve většiny členských zemí. Máme tady probíhající hm, postup. Ehm, také se domnívám, že můžeme říci, že je určitá akceptovatelnost, že je třeba vytvořit podmínky, za kterých je pak možné implementovat fondy. Takže tyto základní podmínky a mechanismy musí fungovat. To je věc, která byla akceptována do značné míry. Co se týče rezervy, tak se stále ještě musíme Eh, podívat na to, jak je to administrativně náročné a musíme to posuzovat příští rok. To mechanismus zajišťuje implementaci těchto programů. Eh, co se týče otázky, no, co se děje, tak myslím, že bylo řečeno, že tady máme mm, značné individuální úsilí. Ehm, my mluvíme o úzkých hrdlech, my jsme velice intenzivní, ehm, eh, co se týče finančních nástrojů a doufáme, že brzo budeme mít 17 orgánů, které budou spolupracovat s finančními nástroji v programech. Takže jsme dělali určitý babysitting, čl, eh, coaching členských států, eh, těchto nových mechanismech, které jsou často dobré a užitečné pro ně. Eh, je třeba určitá podpora pro jednotlivé členské státy. Máme velké sítě ve všech členských zemích, evropské sítě, které se snaží pomoci členským zemím aby mm, vyřešili své problémy. Mohu vás ujistit, že se v, to, v této věci dělá mnohé. Myslím, že nakonec e, se musíme zamyslet nad významem pro budoucnost, e, za jakých podmínek bude subsidiarita pro členské státy, abychom měli jistotu, že věci budou probíhat správně, abychom viděli výsledky těch politik, abychom nespoléhali pouze na to, že ty prostředky budou vynaloženy. Musíme zajistit eh, evropskou přidanou hodnotu a samozřejmě, že plní cíle, které jsme si stanovili. Zemědělství eh, v podstatě má za cíl eh, simplifikaci a um, implementaci. Děkuji. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Eh, něco o modelu pojištění na leta 2014 až 2020. Výroční zprávy se podávají. Tak nejdříve, jak to funguje v českých zemích. Příjemci Eh, využívají prostředky pro své projekty. Eh, samozřejmě je zde ten řídící orgán, eh, který ověří jejich žádost a vyplatí prostředky. Jedna důležitá změna spočívá v tom, že se zde implementují opatření proti podvodům, jak řekl taky pan Poppins. A po té kontrole dojde, eh, dojde k výplatě prostředků, eh, pak se celá věc dostane k certifikační autoritě a ta předloží žádost o prostředky eh, komisi. Komise si ponechá pozastávku ve výši 10 a e, řídící e, orgán může i v průběhu e, výplaty také provádět další úpravy a žádat další dokumenty. Hm. Audit potom kontroluje legálnost, vhodnost, přiměřenost a tak dále, další vlastnosti vyplacených prostředků. Ten eh, pojišťovací balíček se skládá z pěti prvků. Týká se všech orgánů, eh, čili my máme deklaraci od řídícího orgánu, eh, kde je třeba prohlásit, že podle našich poznatků neexistují žádné závažná, závažná pochybení či pochybnosti. Dále se eh, berou v úvahy případné události v průběhu účetního roku. Auditní orgán eh, předkládá eh, každoroční zprávy a k tomu také ještě vlastní stanoviska. A pak tady máme certifikační autoritu, která prověří veškeré účetnictví a všechno musí být řádné a právně v pořádku. Evropská komise tento proces eh, kontroly eh, účtu rozděluje na dva pilíře. Za prvé jde o platby, eh, tedy vyskoumání plateb a případných vratek. Toto je takový spíše formální přístup. A za druhé se provádí kontrola legálnosti a regulérnosti v průběhu celého programovacího období a tady nemáme žádné termíny. Jak to vypadá z časového hlediska? Řekněme, eh, trvá to dlouho. Za prvé, tady máme účetní eh, rok, který eh, začíná 1. červencem a končí 30. červnem příštího roku členský stát může za toto období eh, předložit do 31. července eh, žádost o vyplacení prostředků. Poté se provádí verifikace a dále se provádí audit na straně příjemce u deklarovaných eh, plateb. Do 15. Eh, února eh, se ten eh, balíček vyhodnotí a do 31. května se tedy účetnictví schválí anebo také neschválí, čili to je to zkoumání regulérnosti a legálnosti. Čili de facto máme až do konce dubna čas na to, abychom předložili auditní zprávu a tedy prohlášení tedy o e, ujištění o tom, že vše je v pořádku. Ale e, kromě toho se můžeme vyjádřit e, k regulárnosti a legálnosti po vyplacení závěrečné platby. E, Toto je slide pro DG Employment, ale de facto ve všech ostatních DG se eh, využívá stejný model, eh, čili 15. Eh, února dostaneme účetnictví, nejpozději tedy 1. března, prováděme audity do 20. března předložíme posouzení regulérnosti a legálnosti 25. Eh, eh, března je peer review, 31. Eh, března zprávu o výroční, výroční zprávu o činnosti, závěrečnou zprávu do 30. dubna, poté komise posílá dopis členským zemím a rozhodnutí o Eh, tom, jak je vnímáno účastní, čili takto ve stručnosti, jak ten proces probíhá. Děkuji. A ještě pan Pětr Antonio. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, eh, paní doktorko Gressle a děkuji také za plodnou výměnu Já se budu zabývat otázkou, jak překonat komplikovanost současného, současný systém. To tady mnozí už zmínili. Některé z těch eh, potíží přicházejí z členských zemí, některé tedy eh, z takzvaného gold platingu, jak na straně Unie, tak eh, na straně členských zemích. A to de facto je v rozměru zhruba 2% administrativní zátěže. A samozřejmě složitost to je cesta k chybám, jak Evropský účetní dvůr často připomíná. Ale jak tady bylo řečeno panem Popensem, v současném nařízení už eh, jsou zárodky řešení alespoň části těchto problémů. A já bych v této souvislosti také objasnil, co to je vlastně ten omnibus. Eh, toto eh, souvisí zejména s, s jednodušenými cost options, které pochází Eh, už z předchozího období, ale daleko více se používají nyní eh, v rámci regulační kooperace v letech 14 až 20. Eh, řada součástí se objevuje již v období 14 až 20 spolu tedy se paušálním 15% úrovní eh, přímých nákladů. To všechno eh, vypadá poněkud složitě, ale de facto eh, máme zde mnoho řídících orgánů, které z, tě, z té jednodušší struktury nákladů skutečně vycházejí a využívají je. Eh, podle nás eh, je to příležitost, poněvadž zjednodušená struktura nákladů eh, zcela změní, mění filozofii přístupu k těmto plánům a k těmto fondům. Vlastně de facto kontrolují se zde podmínky vyplácení plateb. No a jestliže tady máme Eh, tyto regulatorní podmínky, pak jde o dosažení výsledku a to leží na srdce té skupině na vysoké úrovni pro zjednodušení. Pak máme opatření eh, na úrovni ESF a máme tady další paušální částky, například 40% na zaměstnance a dokonce některé transakce eh, pod 50 tisíc eur, ty se vlastně povinně, ty povinně spadají do toho režimu zjednodušené struktury nákladů. E, znamená to také, že chceme e, angažovat členské země v tom, aby a také na jejich straně docházelo e, ke zjednodušování postupu. My počítáme s tím, že auditní orgány ty eventuální stanovené eh, paušální eh, sazby eh, kontrolují, ale my je nikdy nespochybnujeme. No a Omnibus potom dále rozšiřuje možnosti využívání těch zjednodušených způsobů. Čili to jsou ty paušální sazby, o tom jsme už hovořili, a ty se mohou de facto rozšiřovat na celé nařízení ESIF. Čili tam může být skutečně eh, počítáno s náklady na personál ve výši 50 Dále se rozšířuje možnost použití zjednodušené struktury nákladu také na eh, návrh rozpočtu a to je další proces pro další zjednodušování. Čili zjednodušené náklady, struktury nákladů se mohou používat, eh, pokud se týče personálních nákladů, používají se paušální částky. Eh, na ESF máme například eh, tyto paušály na malé transakce, tedy do 50 tisíc eur. A a tak podobně. Čili my také jsme se hodně museli snažit, eh, abychom přesvědčili eh, uživatele, aby šli do těch eh, zjednodušených nákladových struktur. Pořádali jsme asi 20 seminářů v členských zemích, další v Bruselu. Také jsme vydali pokyny, jak s tím nakládat a 24 členských zemí Eh, dnes je zapojeno do transnacionální sítě pro zjednodušování, jejímž cílem je eh, ty zjednodušené postupy eh, ještě dále propagovat na úrovni členských zemí. Omnibus počítá také s něčím, co umožňuje nařízení DSF, a sice používání těchto zjednodušených eh, struktur nákladů na úrovni EU. My jsme nedávno navrhli delegovaný akt, eh, který se tím právě zabývá, eh, například v oblasti školství a vzdělávání. Čili to by byly paušální sazby stanovené na úrovni EU a které potom členské země mohou využít, aby si zjednodušili vlastní reporting nákladů. Takže e, závěrem e, bych řekl, že e, vidíme velkou naději do budoucna. Tyto podle našich odhadů můžeme snížit administrativní zátěž o 2 až 5 a už teď eh, vidíme, že to napomáhá také snižování chybovosti. Členské země se v rostoucí míře zajímají o tyto záležitosti. Devět členské země už použije tedy použilo ten delegovaný akt, který teď vstupuje v platnost a brzy jich bude 13. Bude se to týkat de facto eh, operací v hodnotě 7 miliard eur. Eh, v období 7 až 13 eh, se to týkalo zhruba 7 veškerých eh, výdajů a očekáváme, že v tomto období eh, by to mohlo být až 35 Do budoucna se pravděpodobně dočkáme eh, něčeho, co vlastně z toho bude dále čerpat a tu možnost zjednodušování vykazování nákladů bude ještě dále rozšířeno, přičemž se budeme více soustředovat na výsledky, mm, kterých bude možno dosávat díky zjednodušení. Děkuji. Thank you, Madam Chair, I... Děkuji. Vidím, že už nemáme čas, takže co nejstručněji chci poděkovat panu Deklu a paní Hoffman za vysvětlení ohledně dat Eh, Zemědělském fondu pro rozvoj venkova. Velice stručně v Trotman. V současném eh, programovém období ta podpora byla omezena na teritoriální jednotky, které jsou považovány za centra růstu. Myslíte si, že to je oprávněný odůvodnění přístup a jaké jsou důsledky jeho aplikace? Popens, Jaká je vaše reakce na zjištění v zvláštní zprávě číslo 2 2017 účetního dvora, což souvisí s významným nárůstem indikátorů výsledků a e, e, z důsledku způsobu struktury fondů? Toto znamená e, dodatečné, administra- dodatečnou administrativní zátěž. Některé státy to jsou schopny zvládnout, jiné mají problémy. Myslíte si, že jste eh, dostatečně eh, toto vzali v úvahu? Otázka na pana Popence, doktora Trautmana. Pan Popens, dvě minuty. Nevím, s jaká čísla srovnáváte, ale mm, takový rámec, to je poprvé, co se to implementuje. Je pravda, že e, pracujeme na společných indikátorech, specifických programových indikátorech. Pracujeme s těmi členské státy, které měly problémy, ale neřekl bych, že je velký problém implementovat ten eh, rámec. Měli bychom se podívat na to, co bylo řečeno před sladěním um, přístupu všech jednotlivých fondů eh, odsunout, odstoupit od specifických programových indikátorů, ale je to obtížné, protože máme být současně specifičtí vůči regionům, zemím, malým podnikům a tak dále, takže musíme najít nějakou rovnováhu. Trautmann, dvě minuty, abych odpověděl. Pokud zaměstnáte nebo mm, nasadíte mm, lokální politickou agendu a eh, musíte si to implementovat, tak je klíčové, abyste měli eh, abyste dali zdroje příslušným orgánům. Ano, principy mohou, se mohou stanovit na úrovni centrální vlády, ale politika musí jít směrem dolů. Ten problém je, že mechanismus Eh, mm, poskytování růstového programu v Anglii a ve Walesu nejsou tak efektivní, protože je tam příliš velká moc koncentrovaná centrální vládě. Tato, eh, ty pravomoce by se měly redukovat. Pokud bude, devoluc, eh, pokud bude tedy transfer na regionální úroveň, tak by to mělo platit. Děkuji. Eh, takže eh, předpokládám, že eh, Velká Británie provede nejprve tedy reformu normálního uspořádání. Už nemáme bohužel čas, takže vám chci velice srdečně poděkovat, že jste přišli a že jste nám odpověděli. A tím končím veřejnou schůzi a prosím, abyste co nejrychleji odešli ze sálu, protože máme ještě neveřejnou schůzi e, se e, zástupci jednotlivých frakcí. Tím končím veřejnou schůzi.